Dear colleagues, I herewith open our meeting. Kolegové, začneme. Číslo jedna programu je přijetí programu. Jsou nějaké poznámky k tomu? Ne, nejsou, takže se dostáváme k oznámení předsedy. Já jich mám hodně, takže prosím, poslouchejte. Za prvé shrnutí doporučení a rozhodnutí přijatých 11. května na schůzi koordinátorů. E, zasedání výboru 26. bude prodlouženo o 20 minut, takže to již Mm, eh, vlastně v podstatě je překonané, protože zpráva Beres je odsunutá. A dále IFRS, permanentní tým, eh, o tom rozhodnou zpravodaj, eh, se rozhodne později a <clears throat> bude poslán na konferenci v Rize 25 června. Potom e, směrnice rady, kterým se ruší směrnice 48 a mm, mm, mm, o povinném vyměně informací o daních a se Švýcarskou konfederací a což eh, jsou opatření stejná, jako byla ve směrnici o zdanění eh, úspor a eh, o zdanění úroku a výroční zpráva, výroční zpráva o bankovní unii, to dostanou socialisté demokraty, potom výroční zpráva o Eh, eh, hospodářské soutěž dostane EPP a rozpočet 2016, takže to nikdo nechtěl, takže to dostalo předsednictvo. A Robert to bude určitě rád, to, o to nikdo za, neměl nikdo zájem, tedy rozpočet 2014 a, pardon, eh, a výroční zpráva rozpočet 2014 dostává GUE. Potom společné zasedání s výborem EMPL od 3 do 5 odpoledne 25. Mm, června jde o ekonomický dialog s místo předsedou Dobrovskisem a paní komisařkou Tysen a komisařem Moskovisem. Jde o specifická doporučení e, e, státům. Zde ale bylo e, rozhodnuto, že vzhledem k času nebudeme připravovat žádné stanovisko. Bylo rozhodnuto, že pan předseda Schulz požádá o Eh, to, abychom vedli na plenárce rozpravu o stávající vleklé krizi spolu se zástupci řecké vlády EFSI. Eh, trialog EFSI proběhl minulý týden, skončil eh, dokonce brzo ráno ve tři hodiny ráno hm, při kávě a nyní veškerá témata již byla prodebatována, došlo pokroku, ale je třeba ještě se dohodnout s radou na důležitých tématech a je překvapivé, půjde o financování EFSI a řízení struktura eh, řízení fondu EFSI. Takže to od samého začátku pro nás bylo kontroverzní a e, další trialog se koná dnes, proto tady dnes není Roberto a další trialog se plánuje na zítra a já eh, doufám, že eh, to skončí lépe než ve Štrasburku. Potom eh, trhy peně, peněžních, peněžní fondy, trhy s peněžní fondy, takže zde bylo rozhodnuto, že teď plenárka to odsouhlasila částečně 29. dubna a nyní ECO je připraven začít trialog na základě mandátu se plenárky vyjednávací tým bude předseda, zpravodaj, stínový zpravodajové a ten trialog začne, jakmile ráda přijme svůj obecný postoj. Takže jako vždycky čekáme na moudré rozhodnutí rady. A benchmark nyní. Econ přijal zprávu o benchmarku file eh, a bylo rozhodnuto, že tato agenda by měla jít do plenárky, abychom rozšířili, posílili mandát pro trialog 19. května se to odhlasovalo na plenárce a vrátilo se to zpátky. Výboru podle pravidla 61 vyjednávání, tedy trialog s radou, nyní může být zahájen na základě mandátu z plenárky a jako obvykle vyjednávací tým byl stanoven jako vždycky a první trialog se plánuje na 2. června. Takže již jsme připraveni. A poslední věc, druhý trialog o E, e, nařízení e, o zabezpečení transakcí, takže 20. května se konal první, se konal první kolo trialogu a došlo k pokroku, takže na dalším trialogu by se měly prodebatovat zbývající témata. To by mělo být v červnu, potom pokud jde o banky, tak zde mm, mm, direct data flows, to znamená přímá výměna údajů mezi centrálními bankami, zde existují velké výhrady, především ze strany EPP, a mm, takže zde eh, tedy se žádá komise, aby rozšířila ty výjimky, které se týkají centrálních bank. Eh, eh, zde parlament tedy předložil návrh, který se týká backloadingu a pokud jde o malé střední podniky a výjimky, mm, které se týkají reportingu, povinnosti reportingu, takže zde bylo dohodnuto, že e, se e, e, že se připraví guidelines, hlavní směry, které budou připraveny na technické úrovně a parlament a rada se dohodli, že zde se budeme opírat o článek 15 s tím, že ale členské státy mohou přijmout ambicioznější podmínky podle vnitrostátního práva a trialog se bude týkat transparentnosti vůči investorům, reportingu, potom i se to bude týkat toho, E, e, e, jako jsou otázky třetích zemí, ale to jsou spíše technické věci, o kterých se jedná dále. Ptám se, má někdo nějaké poznámky? Nikoho nevidím. A nyní se dostáváme k veřejnému slyšení o, o tedy institucích zaměstnaneckého penzijního pojištění we have invited, uh... Jsme pozvali předsedu Pensions Europe. Vítejte, Hans van Merten z Univerzity v Utrechtu, Stifferman, kolega Stifferman, který je eh, ředitelem uh, I got it in German, so sorry for that. And Maxim Ceruti, Maxim Ceruti, ředitel uh, oddělení sociálních eh, záležitostí Business Europe. Takže eh, vítejte, přijal jste i přes dopravní zácpu, takže vítejte. A plánovali jsme čas asi půl hodinu na prezentace, eh, tedy prezentace všech čtyř našich hostů a poté to bude výměna názoru se členy výboru a než předáme řečníkům, tak dám slovo eh, zpravodaji, který je odpovědný eh, za otázky nebo návrh dohledu eh, nad institucemi penzijního pojištění. Takže Brian Hayes. Brian Hayes, máš slovo. Pane, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem, že se dostavili a těším se na naši diskuzi. To je již druhá veřejná příležitost debatovat o této tematice, jak víte. Před pár týdny proběhla původní, pr- prvotní, prvotní diskuze a poté jsem vydal takový stručný dokument, eh, eh, a dnes jde o to, abychom si vyslechli zástupce průmyslu, experty, kteří znají celou tu oblast. E, tady nepůjde o e, to, e, abychom si vyslechli regulační orgány. Ne, tady jde o to zjistit, jak tento návrh ovlivní tento biznis, tedy penzijní, systémy penzijního pojištění v Evropě. Já se těším na diskuzi se těmito klíčovými zástupci dotčených oblastí a mm, těším se na jejich připomínky a to bude velice důležité pro zprávu, kterou bych měl vyhotovit do dovolených. Já vím, že nemáme moc času, tak si vyslechneme experty a mm, poté určitě budou následovat otázky od kolegů. Děkuji, Brian, za úvod a nyní má slovo Joyce Ricars, který je která je předsedkyní Pensions Europe. Děkuji, děkuji za tuto příležitost eh, dnes vystoupit před vaším výborem. Pensions Europe s potěšením se zúčastňuje mm, tohoto slyšení. Samozřejmě jde o to, aby parlament a e, na začátku legislativního procesu vždycky jednal s příslušnými e, subjekty, které se zabývají touto agendou. Já chci poděkovat tedy e, zpravodaji stínovým zpravodajům, a protože to je agenda, která ovlivňuje miliony občanů. A my eh, eh, souhlasíme s eh, pracovním dokumentem výboru Econ a samozřejmě je důležité, tak jak říká zpravodaj, že nemůžeme na všechny použít stejný metr. I my souhlasíme s cíly komise i parlamentu, to znamená vytvořit adekvátní udržitelný režim penzijního připojištění v celé EU. Pensions Europe vítá novou směrnici a samozřejmě my již od první směrnice IORP přijaté v roce 2003 jsme pracovali na této tematice a víme, že došlo k velkému tedy mm, posunu mm, k tomu, co se, mm, co se týče tedy těch definovaných eh, plánů eh, jednotlivých benefitů. A samozřejmě my jsme i rádi, že jste se navrhuje, že se i zreviduje reforma Solvency 2, Solventnost 2, Mm, protože mm, tady by mohlo dojít tomu, že toto by mohlo i podkopat eh, tu naši představu udržitelnosti těchto penzijních systémů. My i podporujeme tu potřebu do, dobře komunikovat eh, a domníváme se, že ten návrh ne, nemůže být příliš preskriptivní, že by měl být zjednodušen, měla by tam být taková větší flexibilita, aby to vždycky reflektovalo ty národní systémy jednotlivých států, i parlament souhlasí eh, s tímto přístupem. My jsme vytvořili skupinu devíti, což je taková koalice devíti organizací, které jsou aktivní v oblasti penzí, v Business Europe také. A i my eh, jsme tady poslali dopis zpravodaji, stínovým zpravodajům v obou výborech dočených, a kde apelujeme na větší flexibilitu. Já bych ráda, aby váš výbor uznal, že toto je klíčové pro nás, eh, protože Eh, eh, naše instituce eh, potřebují spolupracovat se sociálními partnery a je třeba si uvědomit, že toto nejsou normální spotřebitelské produkty. A tak, jak i píše v vašem dokumentu, penze, důchody, to je oblast v národní kompetenci. To je třeba si uvědomit a musí to být zakotveno v preambuli. Samozřejmě stávající prostředí je velice problematické pro penzijní fondy, nízké, ní, dlouhodobé nízké úrokové sazby, potom regulační nejistoty, další tlaky, které hm, se, jsou vyvíjeny na penzijní fondy a i Evropská unie chce, aby penzijní fondy hm, investovaly do dlouhodobých nelikvidních aktiv Eh, třeba do evropské infrastruktury, což by mělo i přispět eh, k té agendě oživení ekonomiky a zaměstnanosti. Takže je třeba nalézt eh, tu správnou regulační rovnováhu a regulace by neměla být rozporuplná. Zde bych chtěla zdůraznit některé klíčové oblasti, kde si myslím, že je třeba směrnici zlepšit. Za prvé role sociálních partnerů. Nový požadavek tzv. profesních kvalifikacích pro veškeré osoby, které efektivně řídí instituci, zdá se, že znamená konec eh, toho, že, se, eh, že bylo možné jmenovat správce, respektive pověřence, za eh, zaměstnavatele, za členy. A já si myslím, že to by bylo možné mm, vyřešit, že bychom vypustili termín profesní, slovo profesní a i e, je třeba, aby bylo možné kolektivně vyhodnocovat e, dovednosti e, těch řídících statutárních orgánů, které řídí ty fondy, tedy posuzovat je kolektivně. Dále Pension Benefit Statement takže standardizovaný, eh, standardizované prohlášení, statement, eh, pension benefit statement, eh, to by asi dost mm, bylo problematické pro tyto penzijní plány, aby mohly takto poskytovat informace Eh, které potřebují jejich členové v formátu, kterému rozumí. Prostě ten formát musí být eh, srozumitelný, ale kdybychom použili tedy standardní formáty, tak by to mm, těžko bylo adaptovatelné pro jednotlivé členy jednotlivých fondů a mohlo by to napáchat více škody a mohlo by to i znamenat větší riziko pro tyto penzijní plány. Dále ty přeshraniční mm, penzijní plány zde eh, existoval velice, mm, existuje zatím velice náročný požadavek na tyto přezenční plány a eh, zde si myslím, že je třeba pozitivně eh, provést reformu trhu, tak aby to pozitivně přispělo, k, zjednodušilo eh, mm, tento návrh, který se týká přeshraničních plánů. Potom delegované akty. Zde máme celou řadu eh, politických otázek v této směrnici, ale je třeba, aby o tom se rozhodovalo demokratickým způsobem, aby parlament o tom mohl rozhodovat. Potom Eh, tedy eh, ten depozitář by neměl být by neměl být tedy povinný. Samozřejmě to by mohlo znamenat přehnané náklady. A mm, mm, především eh, velké náklady pro některé menší, pozitivní, mm, menší penzijní fondy. Potom náklady. Samozřejmě toto, tento návrh podle nás bude znamenat významné náklady navíc na tyto penzijní plány a mm, e, e, my si myslíme, že e, mm, by to znamenalo náklady 27 až 80 centů na člena na rok navíc. A v podstatě no to jsou náklady, které ponesou ve finále členové, tedy účastníci toho daného fondu, takže je třeba, abyste si uvědomili náklady, které by tato směrnice mohla nést. Takže v tomto, tuto směrnici podle nás je třeba vylepšit. Děkuji. A nyní Hansen eh, Martens Univerzity v Utrechtu. Also no, Děkuji vám také za pozvání. A rád bych eh, uvedl eh, zejména dvě Eh, věci. Nejprve bych chtěl eh, zdůraznit některé eh, články ze smlouvy, pokud jde o poskytování důchodového pojištění. Já si myslím, že je důležité znát tady tyto základní věci. A potom bych chtěl zdůraznit také některé myšlenky, které by mohly být užitečné. Nejprve Eh, bych začal něčím z roku 1962, kde bylo řečeno, eh, že Evropská ECB eh, e vytváří určitý nový řád, kde členské státy postoupily některá svá zrchovaná práva ve prospěch tohoto nového systému, i když v některých omezených oblastech. Je důležité, že zákony o hospodářské soutěži v Evropské unii Ehm, tady jsou určitým způsobem nastaveny a bylo řečeno, eh, že důchodový eh, fond, eh, který je součást nějakého doplňkového důchodového režimu, je určitou institucí ve smyslu smlouvy. A v roce 2011 v případě Commission versus Spain bylo řečeno, že služby poskytované penzijními fondy a pojišťovací společnosti jsou poskytují služby v rámci článku 57 smlouvy o fungování Evropské unie. Tyto služby se poskytují za úplatu a jejich charakteristikou je, že vlastně jde o určité protiplnění za dotčené služby. Dále také bylo řečeno, že pohledu jednotného trhu a tak, aby se umožnilo dosáhnout cílů eh, tohoto eh, trhu, článek 56 eh, hovoří o aplikaci národních pravidel, které by <clears throat> měly dopad na složitější poskytování služeb na evropské úrovni, než by bylo poskytování v rámci jednotné země. A v roce 2011 stát zavedl ehm, zodpovědnost státu za nefungování v rámci druhého pilíře a bylo rozhodnuto v případu Hogan, že směrnice 2008 z roku 94, insolvenci směrnice, musí být interpretována tak, že opatření, které tehdy přijalo Irsko v tomto případě, eh, nepřineslo výsledky, eh, kde by zde bylo přínos eh, více než 49 hodnoty eh, přínosu eh, ze starobního důchodového fondu. A tady jde o to, že státní zodpovědnost, když dosáhnete hranici 49 v tomto případě to bylo dosaženo, a to znamená, že členský stát tady vlastně za to nenes zodpovědnost a nyní vývoj na e, úrovni Unie kapitálových trhů. E, je tady příslušný návrh a e, Důchodové pojištění je tam zmíněno asi 18krát. Především se bylo řečeno, že odstraňovat překážky pro přeshraniční přístup by mohl posílit jednotný trh v oblasti Um, poskytování osobního důchodového pojištění. Zajímavé také je eh, zejména něco v článku 304 Solvenci 2, kde je řečeno, že aktivity eh, příslušných institucí, institucí nebo podniků eh, jsou provozovány pouze v těch členských státech, kde tento podnik dostal schválení k provozování. Takže tam jde o to, kde vlastně je to ve kterém členském eh, státě příslušné. Jsou tady v podstatě čtyři poučení, které z toho můžeme vyvodit. Jednak eh, se donívám, že harmonizace kapitálových požadavků je nezbytná, tak abychom eh, zabránili různým arbitrážím pro porušení pravidel a tam Ajopa eh, tedy funguje sama o sobě a eh, dříve nebo později vstoupí v, prav, v platnost určitá pravidla a pokud jde o přeshraniční aktivity důchodových fondů, tak je zřejmé, eh, že tady je velice důležité, aby členské státy měly obdobná pravidla nebo požadavky, protože tam, kde jsou rozdílné, tak tam právě dochází eh, k arbitrážím. Směrnice IELP by měla usnadnit, a tady souhlasím eh, s kolegyní, eh, pro, měl by být usnadnění pro přeshraniční aktivity. Toto ovšem, toto v tomto případě jsou tam některá ustanovení, která to právě komplikují. E, myslím si, že je potřeba tady dělat rozlišení mezi důchodovými fondy, které působí na místní úrovni a mezi těmi, který, e, které tak nepůsobí. Mohlo by tady být určité řešení pro tento problém, ke kterému dochází. Často se říká, nebo důchodové fondy nehovoří o tom, proč by tady měly být tato pravidla, protože jsme založeni pouze na národní úrovni, tak to nepotřebujeme. A e, tady je určitá definice pro přeshraniční aktivitu a Ehm, tady by se to mělo tady opravdu definovat eh, jako aktivita v rámci národních hranic. Ale jak přesně to definovat, o tom bychom mohli diskutovat. Um, já mm, si myslím, že zodpovědnost státu má určité společné prvky s tedy důchodovou unii a já si myslím, že bychom měli zabránit další eh, katastrofě, eh, kdy eh, selhal finanční systém. Myslím si, že bychom to měli nastavit tak, aby tomu tak u důchodových fondů nebylo. Děkuji a slovo má pan Klaus Siefelmann který tedy je z Arbeitsgemeinschaft für Altersvorsorge. Feels very honored to Děkuji, je to pro mě velká čest, že jste mě pozvali na toto slyšení. Je to pro mě velká čest, že mohu podpořit ten proces revize a doufám, že společně se nám podaří eh, směrnicí IORP 2 dostat na lepší úroveň. Zaprvé chci zdůraznit, že zaměstnanecké fondy mají podstatnou výhodu ve srovnání s individuálními pojistnými důchodovými plány. To je eh, důležité. Tam jsou správní náklady nižší, sdílení rizika, mezigeneračního rizika eh, nebo mezigenerační sdílení rizika je také lepší. A je třeba si také uvědomit, že asi 60 eh, evropských zaměstnanců pořád není pokryto tímto pojištěním, což do budoucna bude znamenat v těchto zemích problémy. Je třeba tedy zlepšit ten mix financování e, e, důchodu a je proto třeba nalézt kompromisy i v rámci směrnice IORP 2, tak abychom podpořili tyto zaměstnanecké penzijní plány a aby skutečně Eh, tyto penzijní plány mohly plnit funkci. Většina států má tři pilíře. Tři pilířový systém. Zde sice existují různé filozofie těchto pilířů, v jednotlivých státech eh, existují odlišné podmínky, mm, jiné tradice, takže nelze samozřejmě eh, přijmout jednotné řešení pro všechny a také ani takže závěr je, že ne, není možné mít jednotné řešení zaměstnaneckého připojištění, protože my jsme jednotní v rozličnosti a toto platí také pro důchodové připojištění zaměstnanecké fondy. Já si myslím, že ty zaměstnanecké fondy, důchodové fondy zaměstnaneckého charakteru mají důležitou roli, především pokud jde o e, systémy sociálního zabezpečení. A Tudíž v tomto smyslu v podstatě, když se na ně podíváte, tak eh, mm, mohou to mm, tak eh, v podstatě je to podobné všude, jsou to mm, právnické osoby, subjekty, eh, do kterých tedy vstupují IOPy, zaměstnavatele a zaměstnanci. Je to takový trojuhelník, trojuhelník, který v podstatě je odlišuje právě od eh, čistě soukromých eh, fondů. A v Německu třeba je to zaměstnavatel, ano, zaměstnavatel, který eh, to podporuje. My v Německu máme ochranu proti bankrotům, takže v podstatě my zde u nás tedy potom eh, do toho nevstupuje stát. A mm, já neříkám, že by to měl být model pro celou Evropu. Od roku 74 u nás v Německu nedošlo k žádnému případu, kdy eh, ten zaměstnanec, ten pojištěnec by nedostal to, na co měl nárok, respektive eh, co mu bylo přislípeno, i když došlo k bankrotu dané firmy. Takže, jak jsem řekl, jsme sjednocení v rozličnosti, takže potřebujeme pouze minimální společné standardy, nepotřebujeme žádnou harmonizaci celého systému. A já nesouhlasím, že to je kvůli Europe 1, že eh, kvůli tomu, že v oblasti, v této oblasti je malá přeshraniční aktivita. Ne. Možná je to kvůli tomu, že to není potřebné, protože tyto systémy, ty řeší ty národní problémy, národní důchodové problémy. A poněvadž nemáme eh, žádný stejný, tedy sjednocený evropský první pilíř důchodového zabezpečení, tak vůbec není třeba slaďovat nebo harmonizovat třetí pilíř. A požadavky solventnost 1. Já si myslím, že eh, ty fungovaly dobře a pokud bychom to chtěli zlepšit, no dobře, takže zde asi je řada věcí, které bychom mohli vylepšit pro účastníky systému. A důležité je, aby tyto zaměstnanecké důchodové fondy tak, aby eh, spadaly pod vnitrostátní předpisy Nejsou to žádné finanční instituce ve smyslu institucí třetího pilíře. Tudíž není zde žádný prostor pro věci jako ochrana spotřebitele, poněvadž v případě Německa, kdy zaměstnavatel slíbí, eh, že poskytne zaměstnanecký fond, tak je tím spotřebitelem zaměstnavatel, ne zaměstnanec. A tudíž já si myslím, že tady bychom měli postupovat velice obezřetně ve všech těch oblastech, které by mohly znamenat náklady navíc, na, nebo administrativní břemeno navíc. Jak jsem řekl, 60% zaměstnanců není takto pojištěno, dokonce v Německu 40% není pojištěno přes takový zaměstnanecký fond a jenom těch 60% a to je malé číslo i pro Německo. Proto skutečně si myslím, že je nutné eh, vyhnout se nějakým dalším administrativním zátěžím. Naopak je třeba usnadnit jejich fungování. Děkuji mnohokrát panu Šifrmanovi a na poslední řadě Maxim Čeruty, ředitel Social First Department z organizace Business Europe. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání na toto slyšení. Eh, tak eh, jak eh, to proběhlo v nedávném pracovním dokumentu ze strany pana zpravodaje, myslím si, že je důležité mít na paměti, že jde tady o určité konkrétní téma Ehm, asi 20 evropských pracovníků v eh, Evropské unii využívají tyto věci a jsou tady velké rozdíly, pokud jde o počet eh, pracovníků, na které se vztahují eh, tyto režimy. V některých členských státech už je to velmi rozvinuté. Zaměstnavatelé poskytují zaměstnavatelská pojištění a Business Europe ehm, to vnímá jako velmi důležité téma a Velmi důležité je, jak tady již zaznělo, že zaměstnanecká pojištění jsou poskytována efektivně a když se zamyslíme nad nedávnou minulostí, tak význam těchto režimů stoupá. Vidíme, že zde dochází eh, k velkým změnám eh, a to ve, způsobu příspěvků a vidíme také, že v budoucnosti eh, v Evropě je tady důležitá otázka udržitelnosti důchodových systémů a jejich přiměřenosti. A jakožto Business Europe nebo i s podporou určitých odborů. Je tady e, zájem nastavit ten rámec správným způsobem tak, aby zaměstnanecká pojištění byla dobrou součástí všech pojišťovnických e, schémat a aby hrála plnou e, roli. Je tady velký potenciál v některých zemích, aby se tyto potřeby naplnily a abychom tady měli více zaměstnavatelů, kteří budou tato pojištění poskytovat, tak je potřeba, aby to vše bylo efektivní. Máme tady pět hlavních cílů, pokud je o revizi směrnice IORP. Za prvé respektovat sociální rozměr zaměstnaneckých důchodových pojištění. Sociální partneři by tady měli v řízení toho systému hrát svou úlohu. Ehm, zaměstnanecké důchodová pojištění jsou často kolektivní iniciativou ze strany zaměstnavatele a e, není to finanční produkt, který je nabízen jednotlivcům. Za druhé musíme zajistit, aby důchodové systémy a to, jak jsou organizovány, zůstalo v rukou e, národních e, států. Ehm, Mělo by se zabránit tomu, že se bude vnucovat jedno řešení všem. Eh, tady eh, je velká variabilita mezi jednotlivými státy, mezi odvětvími a dokonce jednotlivými společnostmi. Eh, Třetí cíl je zabránit dalším kapitálovým požadavkům pro důchodové fondy, protože to by bylo spojeno s vysokými náklady a všechno by se více komplikovalo, bylo by to složitější pro zaměstnavatele, aby poskytovali zaměstnanecké pojištění. A tady nejde o to, aby se Eh, nebo není to odůvodněno podmínkou eh, rovného eh, působení s mm, pojištěním od pojišťoven, protože oni fungují různým způsobem. Je tady snaha vylepšit vnitřní trh a myslím si, že tady byl takový konsensus mezi těmi, kteří hovořili. Podporujeme návrh stanoviska výboru EMPL hm aby se proto eh, přeshraniční poskytování pojištění eh, neaplikovala plně eh, financovaná ne požadavky. Také by se mělo zabránit příliš podrobným a preskriptivním požadavkům, například prohlášení o důchodových příjmech by nemělo být také příliš podrobné a my si myslíme, že rada tady v tom dosáhla určitého e, pokroku, že tam je v podstatě méně požadavků, než tam bylo původně, i když je jich stále ještě příliš. Dále zajistit, aby kapitálové požadavky pro penzijní e, fondy e, tedy nebyly nově zaváděny. V minulosti se už o tom diskutovalo. Tady, pokud jde o přidané hodnotě kapitálových požadavků. Tato diskuze eh, již eh, byla v podstatě eh, řešena různými výbory v dřívějších zprávách, především ve výboru MPL. V návrhu, který předkládá komise s hodnocením rizika pro tedy důchody, je to navrženo podobně jako Solvency 2 a také pokud jde o ten model, model posuzování rizika, je to obdobné. A v tuto chvíli probíhá také kvantitativní dopadová studie. A kdyby se tyto věci propojily, tak hmm, z toho by vlastně měly vycházet budoucí eh, kapitálové požadavky. A vy byste měli vyslat jasný signál, tedy to, že Evropský parlament chápe, že další náklady eh, spojené s tímto by bylo eh, proti eh, politickému cíli zvýšit podíl zaměstnaneckých pojištění v oblasti důchodu. Také se diskutovalo na toto téma na výboru EMPL eh, dochází k určitému pokroku a máme pocit, že náš názor je v této diskuzi vnímán. Velmi úzce spolupracujeme s průmyslem v oblasti důchodového pojištění, eh, tady s jednotlivými institucemi a myslíme si, že tady to jistě pro nás bude užitečné ve snaze nalézt nějaké fungování na přeshraniční úrovni a také pokud jde o udržitelnost a přiměřenost eh, eh, důchodu do budoucnosti. Děkuji, vím, že je to důležité téma, ale na druhé straně máme samozřejmě málo času a máme tady další důležitá témata na programu, takže proto jsem to musel držet v určitých mezích. Takže nejprve dám slovo novým zpravodajům, potom těm, kteří se přihlásili o slovo a potom eh, panu zpravodaji a za SND má slovo první řečník. Děkuji, děkuji za to, že jste přijali pozvání a děkuji za tuto diskuzi, která podle mě je velice užitečná. A teď to, co slyším, mě trochu vždycky zmate protože tady slyším vždycky vítáme směrnici a potom je ale, ale je třeba udělat to a to. Takže možná byste nám mohli vysvětlit, proč vítáte tu směrnici, především ten první řečník. Mně to nebylo vůbec jasné. A já to zdůrazňuji, protože nám tady jde o to, aby abychom splnili evropský eh, cíl, evropská dimenze, protože my jsme Evropský parlament, takže my, nám jde o ten evropský pohled. A z těch vašich poznámek eh, mi to nebylo jasné. Takže to je první věc. A teď konkrétně i Problém eh, regulační arbitráže. To znamená vybírat si ty země, kde ta regulace je pro ně lepší. Já vím, třeba znám fondy, které přesouvají se proto z Holandska do Belgie. Takže myslíte si, že tato směrnice dělá dost pro to, aby se zabránilo tomu, že se budou fondy přesouvat eh, do jiných zemí, kde je to pro ně příznivější. A potom bych chtěl i slyšet vysvětlení ohledně rozdílu mezi těmi přezraničními eh, fondy a těmi národními zaměstnaneckými fondy. A mm, hovoříte o diferencovaném přístupu, takže to bych také potřeboval vysvětlit. Děkuji, děkuji za EKR. Ashley Fox, prosím. Děkuji, pane předsedo. A chci poděkovat řečníkům za prezentace Všichni uznáváme, že sociální zabezpečení a penzijní důchody spadají do národních pravomocí. Proto si kladu otázku, k čem, jaký bude prospěch z této směrnice, o co jde, kam směřuje. Já eh, si myslím, že tady jde o to zlepšit počet osob pojištěnců, zlepšit jejich ochranu i zlepšit eh, návratnost vložených prostředků, aby dostali dobrou, do, eh, aby dostali tedy žádné eh, pojistné, až přestanou pracovat. Takže jak eh, tady se říkalo, že bychom neměli trvat na těch profesních kvalifikacích všech těch, kteří jsou pověřeni zprávou fondu jednotlivě, a protože tím bychom vyloučili velký počet odborářů například, kteří hrají důležitou roli ve zprávě těchto fondů. A já souhlasím s panem Štifrmanem, s panem Čerutem, kteří říkali, že bychom měli se vyhnout eh, nějakým nákladům navíc a administrativní zátěži navíc. Nepotřebujeme tady aplikovat kapitálové požadavky. Já nevím, proč pan Van Verten říká, že potřebujeme mít jednotné požadavky, které se týkají solventnosti. A, takže zde to asi eh, by byla další katastrofa pro pracující lid, eh, protože by se eh, zkrátily jejich důchody. Já, pane předsedo, mám hm, takovéto otázky na panel. Ve Spojeném království a Firsku, EOPS, tyto fondy, to jsou fondy, které zakládají zaměstnavatele ku prospěchu zaměstnanců té firmy. Možná je to jinak v Nizozemsku, kde tyto hm, hm, systémy v podstatě jsou spíše takové e, jaksi samostatné finanční instituce. A jak tedy zajistíme, že ta nová legislativa bude řádně reflektovat rozličnosti mezi členskými státy? Jak zajistíme, že ta nová legislativa i zvýší Eh, zvýší eh, eh, jistotu těch pojištěnců bez toho, aniž by se zvýšily náklady. Takže pokud výsledek té směrnice je snížit počet pojištěnců, snížit množství peněz, které nakonec dostanou, tak potom nemá smysl s takovou legislativou pokračovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Ashley Fox. A nyní za liberály Sophie Intveld, prosím. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že se pravděpodobně eh, všichni shodneme na cílích. Někdo by neřekl, že bychom měli usilovat o dohodu, eh, která by eh, omezila počet lidí, kteří budou přijímat tuto penzi, a aby to bylo méně jisté, ale pokud, nemyslím si, že pokud přijmeme tu legislativu, tak se vše e, rozpadne. E, to by nebylo e, nebo by to realitě. A nemohu hovořit o Spojeném království, ale to, co oslabilo práva pojištěnců a budoucích pojistněců v Nizozemsku, tak to jsou právě penzijní eh, fondy, eh, protože to nebylo dobře nastaveno s ohledem na eh, finanční krizi. My to máme u nás dobře ošetřené, ale není to úplně odolné vůči těmto problémům. Už mnoha léta jsme se snažili diskutovat o důchodech v Evropě a zadá se, že je tady Eh, jakési tabu, pokud jde o tu eh, diskuzi, jako kdyby se svět eh, neměnil, jako eh, kdyby se eh, systémy práce nebo způsoby práce neměnily, jako kdyby se pracovní trh eh, neměnil. A obzvláště mi vadí to, že mnozí lidé, kteří rozhodují a kteří říkají žádné změny, všechno musí zůstat tak, jak to je, tak ti nehovoří o budoucích pojištěncích a příjemcích důchodových pojištění. Jsou tady i mladí lidé, kterých se to týká. A pokud nebudeme natolik odvážní, abychom si řekli, že tady mohou být určité slabiny v tom systému, určitá rizika, tak si myslím, že vlastně nejsme lojální vůči mladým lidem. A já se omlouvám, pane Štýfemane, já doufám, že jsem vás špatně pochopila, ale slyšela jsem, že jste říkal něco jako, že není tady potřeba chránit spotřebitele, protože zaměstnavatele jsou spotřebitelé a zaměstnanci musí zkrátka spolehat na své zaměstnavatele. Ale já si myslím, že že to snad není ani možné to takto myslet. Přece musí spolehat na nás, na zása, zákonodárce, za to, že, na to, že my zajistíme jejich potřeby. Eh, samozřejmě, že bychom tady neměli opakovat solvenci dvě, pokud jde o ty důchodové fondy, a pokud jsou tady určitá rizika, eh, tak je potřeba zamyslet se nad tím, jak ty rizika mm, utlumit. A pokud tam samozřejmě nejsou žádná rizika, tak je to dobré, ale o tom bychom tady potom asi nediskutovali, kdyby neexistovala rizika. Musíme se zamyslet na to přeshraniční otázkou, protože vytvořit skutečný jednotný trh eh, a eh, uznat, že se vlastně už utváří tento jednotný trh i v této oblasti, to je velmi eh, důležitý cíl. A potom, ano, musíme zohledňovat rozdíly eh, v jednotlivých evropských státech, ale nemělo by nám to bránit v tom, abychom přijali zákony, které zajistí eh, důchodová práva všech pojištěnců dnes, těch dnešních i těch budoucích. Děkuji. Za GUE NGL má eh, skupinu Miguel Orban Crespo. Slovo Miguel Orban Crespo Nevidím ho. Vy budete hovořit za GUE? Yo soy Miguel Urbán Crespo, del GUE. Mhm. Miguel Urbán Crespo, za GUE. Já tady, ano, tady se píše náhradník, já jsem náhradník ve výboru. Já si myslím, že ano, ani já jsem nemohl přijít na začátek projevu, poněvadž jsem byl na jiné akci eh, eh, s jinými organizacemi, které jsme pozvali sem do parlamentu, takže se omlouvám. A pro nás je velice mm, toto téma důležité. Systém eh, důchodu je pro nás velice významný a to především proto, poněvadž vidíme, že zde existuje jasné nebezpečí, jak jsme i viděli v jiných eh, příkladech, v naší zemi například, když jsme viděli, jak je možné špatně řídit eh, systémy, důchodové systémy, soukromé systémy, včetně i těch státních veřejných systémů, které mají eh, zajišťovat blahobyt milionů osob a jak i Eh, často tedy eh, v podstatě mm, mm, jak si eh, se zhoršují na úkor těch soukromých systémů. A zde mm, privátní systémy, to je téma, které, kterým se hodně zabýváme i ten způsob, jak tedy selhávají. Například jsme viděli, že v mé zemi třeba mm, tam eh, ty systémy potom se dostaly do takových excesů, takže lidé přišli o své úspory často a nebyli, neměli možnost vůbec se řádně pojistit a, eh, a v takovýchto fondech. A také si myslíme, že mm, mm, vždycky by to měl být pouze doplněk a Eh, ne, nelze tedy zrušit eh, ty státní systémy, především teď v této době. A potom spoluúčast eh, zaměstnanců na takovýchto pojistných plánech, službách. Řada hm, podniků tam, ne, mezi podniky existují hm, rozdíly, pokud je o tu míru, hm, jaké participují zaměstnanci na těchto fondech, plánech. To je třeba Eh, také tedy eh, nějakým způsobem eh, řešit. Děkuji a nyní má Sven, slovo Sven Giegold, zelení. First, thanks. Děkuji těm, kteří vystoupili v panelové diskuzi za mm, jejich projevy. Samozřejmě, že máme velmi eh, odlišné modely v různých členských státech a proto tady není prostor a myslím si, že tady ani nikdo nemá záměr eh, nahradit to něčím jednotným řešením pro všechny. Ale eh, myslím si, že tady máme takového slona v porcelánu a měli bychom na něj poukázat. Máme tady ehm, mnoho nízkých úrokových mír a to spochybňuje nebo ohrožuje některé modely, které měly zajistit míru důchodů, které budou vyplaceny. A účetní systémy a účetnické normy umožňují v některých členských státech aby e, se vlastně tyto ztráty ještě mm, jaksi mm, prohloubily nebo možná ne ztráty, ale nedostatečné plnění pro eh, ty budoucí důchody, pokud úrokové míry zůstanou tak nízké. Později eh, povedeme obdobnou diskuzi s EIOPA, pokud jde o eh, rámec Solvenci 2, ale tyto nízké úrokové míry, to samozřejmě může způsobovat veliké problémy a to se netýká, eh, nebo bez ohledu na to, zda jedno řešení je vhodné pro všechny, myslím si, že evropští eh, zákonodárci musí být znepokojení, eh, když některé společnosti musí použít velkou část svých zisků, aby zajistili budoucí důchody, místo toho, aby investovali do budoucnosti. A dále, i když důchodové fondy nejsou klasickým hráčem, mohla by se tady vytvořit určitá důchodová bublina a přinést systémové riziko. Takže já jsem velmi rád, že EIOPA se zabývá těmito záležitostmi a také zveřejňuje čísla, o která tady jde. Ehm, ehm, německý odhad je 20 až 30 miliard ehm, schodku nebo v nedostatku toho plnění a od jiných členských států jsem slyšel ještě větší částky a proto si myslím, že je dobře, že i když tato zpráva v tuto chvíli nepokrývá poskytování kapitálu, abychom hovořili s občany a požadovali po kosmisi a dalším aktérům, kteří mají na to dohlížet, aby se tím zabývali. Není, eh, není možné, abychom pouze mlčeli, protože nechceme hovořit o tom um, nepříjemném. Ne, eh, takže Tady bych se chtěl zeptat všech řečníků, zda si myslí, že je tady velké riziko pro evropské hospodářství právě eh, kvůli nedostatku možného plnění na důchodové pojištění a zda jsou tady nějaká, nebo jak to vypadá, jak, jak mohli byste to vyjádřit v číslech? Děkuji a nyní má slovo eh, poslední řečník v rámci Catch the Eyes a pak dám slovo opět našim řečníkům a pak uvidíme, co se stane dál. Thomas Mann. List for the Catch the Eye. <laughs> Eh. Děkuji. Panelisté, kteří zde právě hovořili, myslím si, jasně ukázali, že jde o to, že máme rozdíly v členských státech, které nespadly z nebe, ale byly postupně vybudovány. A tím je to jasně, existují různé systémy, také ne ve všech členských zemích máme třípilířový systém, takže by bylo poněkud nesmyslné říct, že bychom to měli zharmonizovat, mít jednotný systém. Přesto jsme na tom pracovali, Sofie Intfeld již během minulého volebního období, když jsme tady věnovali tématu portability, je přenositelnosti. Myslím, že když jsme se změnili, nikdo nechce, aby dosáhnout toho, aby se budovaly zdi. My chceme dosáhnout toho, aby se odstraňovaly překážky tam, kde je to potřeba. Například jsme měli rozdíly v oblasti věku odchodu do důchodu, pak otázka, jak eh, dlouho můžou ty peníze zůstat v těch podnicích kdy je možné to vyplatit, pokud je, se tedy přesuneme z jednoho členského státu do druhého členského státu, takováto osoba. Na tom jsme se všichni dohodli, že třeba mít skutečně pružnost a dosáhli jsme, v, myslím, velké pružnosti a nemá pocit, že by tady existovalo nějaké téma, které by bylo skutečně tabu. Ovšem na to někteří ty, některé systémy, například mé zemi v Německu, prokázali, že jsou skutečně bezpečné, že prostě nemohou bankrotovat. A to je důležité říct si, ukázat, ukázat pracovnímu zaměstnancům, ano, my jsme tady zajistili něco, z čeho vy máte užitek. A druhá věc, která jasně vyplnula, je jasná. Máme zapojení sociálních partnerů, jde o sociální dimenzi, je to velmi důležité. Nejde o to, abychom tam měli další finanční produkt, který se bude řadit k těm mnoha jiným. To z toho jasně vyplnulo. Ovšem, znamená to, že se musíme oprostit od tohoto myšlení, které tady zaznělo v některých příspěvcích, a to je tedy solventnost 2. Se solventností 2 to v podstatě vůbec nesouvisí. Sven Gigold má pravdu, jde o otázku, do jaké míry takovéto penzijní systémy mohou být udrženy, zachovány. Eh, nyní v kontextu ehm, politiky Evropské centrální banky, která se týká úroku, že ty úroky jsou v podstatě na nula, to se musí změnit. Je třeba si tedy jasně zvážit, dokážeme takto udržet tyhle ty eh, podnikové zaměstnanecké penze, když tady vůbec není žádný výnos toho úroku. A pak jsou tady také ty myšlenky, že bychom se tedy měli zdát toho modelu, to by nebylo vhodné, protože to je dodateční benety, fit pro podnikovou realitu a u toho bychom měli zůstat dále. Holistic balance sheet, další otázka. Holistická balance Evropská komise společně s orgánem EIOPA zvolila dobrý přístup a já se ptám všech čtyř panelistů. Tehdy Evropská komise zadala 111 otázek, které se týkaly solventnosti EIOPy. 111 otázek, do jaké míny byly zodpovězeny tyto otázky, ne... přineslo to vůbec něco? A druhá věc, to byla ta otázka těch takzvaných eh, Eh, doložek, zmocňovacích doložek. Komise si přijala jakési zmocnění od Rady a Evropského parlamentu, eh, aby mohla vydávat tzv. aktiv přenesené pravomoci pravomoci, aby měla ve vlastních rukou hodnocení rizik. Není to vlastně podkopání vašich kompetencí? A poslední otázka, to je ta revizní doložka. Paralelně a některé jsme eh, to tady ukázali. Tady máme eh, rozhodování mezi ekonom a MP, tedy výbor pro ekonomické záležitosti a výbor pro zaměstnanost. Tento týden budeme rozhodovat také právě výboru pro zaměstnanost o otázce revize. Bylo by to důležitým kvalitativním rozdílem, pokud bychom tu revizi měli buď ve čtyřech letech, či v za šest let, protože komise si přeje čtyři roky a výbor šest let, takže to je má třetí otázka na všechny panelisty a jinak mnohokrát děkuji Myslím si, že nám to skutečně velmi rozšířilo znalosti eh, a vědomosti zejména u těch kolegů, kteří se tomu tématu ještě nevěnovali. Děkuji. Je tady celá řada otázek na řečníky, kteří nemají příliš času, takže prosím, eh, buďte disciplinovaní a začneme ve stejném pořadí. Eh, děkuji. Já bych odpověděla pouze tedy na některé z těch otázek. Byla tady otázka, proč tato směrnice Eh, je vítaná, proč ji vítáme, když zároveň říkáme, že by mohla být vylepšena. Já si myslím, že je vítaná a tady reaguji také na to, co říkala paní Intveld, protože svět se mění. My uznáváme, že svět se mění a důchodové fondy tedy to musí respektovat. Ehm, pojišťovnictví to musí eh, zvážit, eh, ať už jde o investice, o demografické otázky ale chceme, aby ta legislativa byla dobrá a aby odrážela ten svět důchodového pojištění takový, jaký je a jaký bude. Takže zohledňujeme to pro ty současné pojištěnce i ty budoucí příjemce důchodů. Takže tady jsou určité věci, které by ta směrnice mohla udělat, aby podpořila šíření dobrých postupů například ehm, pokud jde tedy o, o tu zprávu. A souhlasím také s analýzou pana Foxe, analýza úspěchu. Um, ano, pokud jde o ty úspory na, uh, do důchodu. Potom tady byla ta otázka diverzity a co bychom mohli udělat, abychom zohlednili rozmanitost v Evropské unii v oblasti e, důchodu A jakým způsobem to udělat, aniž by to přineslo vysoké náklady. A já si myslím, že tady musíme zajistit určité minimální normy, ale zároveň přihlédnout k národním specifikům, protože pojišťo, důchodové pojištění eh, je velmi odlišné v jednotlivých členských státech. To je jasné. A my bychom měli mít eh, legislativu, eh, která tedy bude mít společný účel, ale zároveň tedy Ehm, byla přiměřená pro celou Evropu. Potom eh, regulativní arbitráže, tam to vidíme podobně jako EIOPA. A pokud jde o to, že svět se mění, tak tam samozřejmě dochází k velmi výrazným změnám, k, k demografickým um, posudům v Evropské uh, unii a je jasné, eh, že mnozí lidé vlastně tady na to doplácí ehm, a nejsou dostatečně zabezpečeni. A pokud je o kontext této směrnice, tak tam musíme ošetřit to, aby tam nebyly žádné nežádoucí důsledky. No, my samozřejmě nechceme, aby to důchodové plnění bylo nižší. A to je právě takový možný eh, nežádoucí důsledek holistic balance sheet přineslo by to velké náklady pro tyto e, schémata. V mé zemi by to bylo asi 250 miliard e, liber navíc k těm systémům. A velmi často by e, došlo k určitému úpadku těch fondů a to by bylo samozřejmě to nejhorší řešení, jak tady říkal jiný kolega. My samozřejmě musíme udělat vše proto, abychom eh, umožnili třeba i to přeshraniční eh, poskytování tam, kde to bude potřeba. Potom tady bylo zmíněno eh, ten, ten slon v porcelánu a ty výnosy z úroků účetní systémy a normy, jak jsou nastaveny, že to prohlubuje ten systém. Ano, já tady uh, hovořím s příslušnými asociacemi, i v té naší národní asociaci to uh, řeším a oni to řeší, každý den to řeší, zabývají se tím. Musíme si také uvědomit, že Solvenci 2 by tu situaci ještě uh, zhoršila. Um, museli by, ty fondy by musely investovat uh, a uh, bylo by dobré, aby investovali do reálné ekonomiky. Musíme opravdu být bdělí, pokud jde o nežádoucí důsledky té legislativy. Musíme se držet určitých principů, ehm, mm, mm, normy zprávy a komunikace, to je velmi důležité, to musíme zdůrazňovat a ehm, musíme také uznávat nebo přihlížet k tomu, že existují velmi různé způsoby, jak poskytovat duchové pojištění v jednotlivých zemích. Děkuji. Now, Mr. Van Merten, please. Děkuji, nyní pan Van Merten, prosím. Ano, děkuji. Já se pokusím schrnout ty otázky eh, do dvou poznámek. Za prvé, já si nemyslím, že eh, směrnice Solventnost 2 bude nutná pro EOPS, pro tyto fondy. Ale o co mi jde, aby ty kapitálové požadavky byly více harmonizovány, tak abychom zabránili tomu, že ty firmy se přesouvají podle toho, jaká je kde regulace, třeba z Holandska. Ale i e, třeba od nás fondy odchází do Belgie, i když v omezeném počtu, ale odchází více a více. A to většinou kvůli úrokovým sazbám, které se liší. Takže to je moje mm, konstatování. Za druhé, vidím, že kapitálové požadavky v podstatě stejně nám budou vnuceny, ať jste eh, IOPA nebo nějaký jiný, eh, nějaká jiná instituce a proto je lepší to regulovat ve směrnici jako takové, namísto toho, abychom používali jiné mechanismy, které by v podstatě ingerovaly do těch požadavků Solventnost 2 a to by bylo ještě horší. Když se podíváte na to z pohledu směrnice, tak tam aspoň je možné to nějak ovlivnit a nastavit parametry. důvod, proč jsem citoval směrnici Solventnost 2, tak ne, protože by se mi tak líbila, ale poněvadž obsahuje ustanovení pro přeshraniční činnost. A to byla otázka pana Tankse také. Odpověď by měla ležet, spočívat v tom, že některé EOPS budou přeshraniční a jiné ne. Jak víme, soud velice extenzivně vykládá institut přeshraniční eh, činnosti. A když se na to podíváte z pohledu této směrnice, takže mm, ty požadavky směrnice by se vztahovaly pouze na ty fondy, které působí přes hranice, ty, které třeba se stěhují do Belgie. A způsob, jak toho dosáhnout, je určit míru solidarity a stanovit, že pokud firmy, pokud fondy budou solidární v určitém způsobu, nebudou přeshraniční, budou ale působit v rámci hranic, tak potom zde tedy se na ně eh, ne, ne, nesplňují, nevztahují všechny požadavky a pokud eh, působí přezenčně, tak ano. Děkuji a nyní má slovo pan Stefan. Děkuji. To bylo několik otázek. Možná bych eh, na začátku měl objasnit jeden bod, který zmínila paní Intfeld když hovořím o ochraně spotřebitele a pracovním právu, tak co tím míním? Že ty zaměstnanecké penzijní fondy, tak ty e, fungují e, v rámci mm, pracovního práva. To stanovuje ten rámec, alespoň v Německu a ve většině států, pokud vím, je to podle, e, podle tedy zákonníku práce kdy tedy, který stanovuje ty povinnosti zaměstnavatelům. A zde existuje přímý vztah mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a v tomto případě tedy EOPem nebo pouze skupinou eh, pojišťoven a podobně, tak ta právní situace a právní vztah je mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem což neznamená, že zaměstnanec není chráněn. Když se podíváte na německou situaci, tak je možná lépe chráněn či chráněna, eh, než kdyby měl ten zaměstnanec přímý právní vztah s pojišťovnou. Potom pan Gigold zmínil některé, některá čísla týkající se otázky nedostatku The press are probably uh, well... Statku tedy rezerv v Německu. Takže zde často uh, jež, německý systém je špatně vnímán. Německý systém, když se podíváte na majetek, na aktiva, tak více než polovina aktiv, asi 270, 280 miliard euro nyní to činí, tak ty jsou v účetních rezervách. A ten systém účetních rezerv neznamená, že e, e, nejsou aktivem. Když se podíváte i na to z pohledu mezinárodního, tak kde nemáte samostatně vyčleněná penzijní aktiva, ty peníze jsou ve firmě, a e, ty peníze ve firmě v Německu jsou velice dobře chráněny, protože tento systém účetních rezerv v podstatě ten je zaručen 94 e, e, velkými zaměstnavateli. V podstatě tam je takový záruční fond a ten chrání tyto fondy před nesolventností. A, takže více než, a to, to je, máme za sebou v Německu více než 40 letou historii v oblasti ochrany proti bankrotům. Já, mm, mě ta situace docela uspokojuje. Máme tedy to vedeno jako účetní rezervy a mm, někdy se nás poukazuje, že není to e, zajištěno, ale mám trochu někdy smíšené pocity e, z úrokové situace protože ty podniky musí dát do rezerv více peněz na tuto oblast, tedy v do těchto účetních rezerv právě kvůli nízkým úrokovým sazbám. A potom mm, pan Mann zmínil své smíšené pocity z HBS, HBS. Máte pravdu. Já nevím, zdali HBS je něco jako symbol pro solventnost 2, nebo e, tedy solvenci 2 v nějaké odlehčené podobě, ne. Ale já si myslím, že to není nutné. E, tedy, e, jak jsem řekl, opakuji, ty zaměstnanecké penzijní fondy to není jenom nějaký jiný typ pojišťovny či důchodového pojištění. Ne, to je velice specifické, speciální. A my v Německu to, to co my definujeme jako EIOPy, jako ty zaměstnanecké penzijní fondy, tak ty mají za sebou historii třeba 170 let. A jsem si jist, že dokud eh, ty zaměstnanecké systémy připojištění budou dobrovolné v Německu, tak a když budeme mít něco jako solventnost 2 pro tyto fondy EOP, tak potom podniky již nebudou dávat žádné přísliby. V Německu máme celou škálu různých e, systémů, e, ale ve většině států je, jsou to systémy dobrovolné. A z pohledu zaměstnavatele, to jsou náklady, to jsou prostě investice do lidských zdrojů pro ně. jako každá investice, tak se to musí kontrolovat, prověřovat a mm, když existují e, různé způsoby, jak investovat se stejným výsledkem, no tak samozřejmě si zaměstnavatel zvolí to, co je pro něj výhodné. A z tohoto důvodu e, je třeba, abychom byli velice bedliví. Děkuji. Já se omlouvám za nestvořilost, ale a v neposlední řadě má pan Čeruty slovo. Děkuji, pane předsedo, já budu stručný. Myslím si, že samozřejmě toto má evropskou dimenzi a to e, e, začíná již s tím demografickým obrázkem. 75 milionů lidí údajně půjde do důchodu do roku 2020 podle eh, našich čísel v Evropě, což znamená v zásadě velký počet, protože trh práce je 220 milionů lidí asi tak dneska. Mm, takže to je velký trend, velké číslo. A je to trend, který eh, vytváří eh, velice naléhavou situaci, která vyžaduje naše kroky. Také i jsme slyšeli fakt, že my jsme v takovém stavu, že Evropa eh, potřebuje lákat investory a investice a ty naše systémy musí reagovat na potřeby reálné ekonomiky proto aktiva, která jsou k dispozici ve fondech, mohou hrát velkou roli při eh, uspokojování těchto potřeb. Takže mm, pokud je o vylepšení v návrhu komise, pokud jde o investiční pravidla, takže zde mm, to znamená investice do rozličných produktů, tak to je vítaný trend podle mě. Dále, když se podívám na, do budoucna a na potenciální rizika, eh, tak tyto zaměstnanecké penzijní fondy jsou určité řešení pro to dát jistotu těm, kteří eh, se zapojí do tohoto fondu. Je to důležité pro ten vztah se zaměstnavatelem. Otázka je ale nalézt správnou rovnováhu mezi tím, co by se mělo regulovat z evropské úrovně, to znamená revize směrnice EORP, a co by se mělo nechat na národní úrovni. A zde bych chtěl popřát hodně štěstí eh, Brianovi Hejsovi, našemu zpravodaji, a poděkovat ještě jednou za pozvání. Děkuji. Eh, eh, děkuji a to už je jasný přechod k našemu panu zpravodaji. Bylo tady toho řečeno opravdu mnoho, takže vy z toho jistě vyvodíte za své závěry a pak to zapracujete do zprávy. Děkuji, pane předsedo. Pravděpodobně bych potřeboval Eh, inteligenci eh, nějakého svatého, abych to vše mohl dát dohromady, eh, ale jsem opravdu velmi vděčný všem za to, že přišli na toto veřejné slyšení a že se do toho takto zapojili. Jsem za to opravdu velmi vděčný a děkuji také všem stínovým zpravodajům a také všem členům výboru EKON, kteří přišli, aby dnes položili své otázky. Myslím si, že je to velmi eh, důležitý eh, princip eh, uvědomovat si, že když nakládáte s penězi jiných osob, tak musíte být velice pečlivý a obezřetný. A je tady velká zodpovědnost, pokud jde o aktualizaci této směrnice, která vlastně už tady funguje asi 13 let, tak aby ten výsledek byl opravdu efektivní a sloužil všem občanům a to přiměřeným způsobem. Neměli bychom zapomínat na to, že tady hovoříme o lidech, kteří dobrovolně eh, svůj měsíční nebo týdenní příjem eh, částečně eh, posílají na důchodový fond při pojištění a dělají to s tím záměrem, že v budoucnu z toho něco budou mít v tom důchodovém věku. Takže je to velice závažné rozhodnutí pro pracující, eh, pro eh, tedy, i odbory a tak dále, kteří vlastně stojí za těmito systémy, eh, které existují v některých zemích. A musíme zároveň podporovat nebo pobízet stále více eh, podniků a zaměstnavatelů i zaměstnanců, aby eh, usilovali o toto připojištění, tak aby byli dobře zajištěni, až budou eh, v důchodovém věku. Um, um, ještě existuje určitý Eh, systém a my ho musíme pochopit a také pochopit, že tady dochází eh, k velkým eh, změnám v různých tady typech systémů a je tady celá řada připomínek na základě těch komentářů, které tady zazněly a také na základě toho, co říkali řečníci. Ehm, tedy obecně mohu konstatovat, že je tady určité Eh, určitý postoj, kdy návrh komise je uvítán, eh, i když došlo tedy k určitým eh, změnám, ale obecně je tady tedy uznání, že musíme tuto legislativu přijmout. já jsem byl asi 16 let členem Národního parlamentu a v každé legislativě, kterou jsme v irském parlamentu řešili, tak Stejně jako v tomto parlamentu je to tak, že když máte nějakou legislativu, která je třeba 13-14 let stará, tak je dobrým zvykem ji eh, ještě jednou upravit, modernizovat a zajistit, aby ty eh, nežádoucí účinky tam byly odstraněni. Takže my bychom tady skutečně toto měli konsolidovat a o to tady jde. Takže obecně je tady eh, přijímáno to, co je navrhováno a teď je tady samozřejmě potřeba nastavit to dobře. A dále byl tady argument, že je potřeba odstraňovat překážky pro přeshraniční EIOP a mm, eh, nebýt tady úplně plné, tady, pardon, ty plné požadavky pro přeshraniční EIOPS. Eh, e My tady máme jenom 86 těchto fondů od roku 2003, eh, takže to je poměrně malé číslo. Ale pokud jich chceme mít více, na té přeshraniční úrovni do budoucna, tak se musíme zabývat otázkou, jaké jsou tady bariéry, které tomu brání. A většina řečníků tady hovořila o té otázce těch plných požadavků a že to je opravdu překážka a tím se musíme v kontextu zprávy zabývat. Pak jsou tady samozřejmě velké rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o poskytování důchodů a zajišťování těchto systémů. A um, my bychom tady měli mít určité normy, kde mm, bychom měli zajištěnou určitou ochranu přeshraničně, ovšem aplikace těch norem by měla být odlišná mezi jednotlivými členskými státy. A když to tak uděláme, tak jistě využijeme ty dobře fungující systémy, které tam jsou v tuto chvíli a ty země, eh, které se to budou přát, eh, tak se to mohou také přijmout. Eh, a potom další věc, měli bychom se snažit minimalizovat ty možné další náklady. A Sven Giegel tady hovořil o tom slonu v porcelánu Eh, průmysl pro, nebo ty jednotlivé eh, instituce pro, nebo subjekty, pro které je stále obtížnější přežít. To opravdu musíme zohledňovat. Souhlasím s kolegy, kteří hovořili o tom, že svět se mění demograficky v Evropské unii, e, změní se e, způsoby práce a proto je nevyhnutelné, že stále více evropských občanů bude za prací cestovat do jiných částí Evropy a když tam už budou pracovat, tak samozřejmě e, budou využívat různá důchodová pojištění a různé systémy a tady je opravdu potřeba to modernizovat. Musíme mít takový systém, který bude odpovídat těmto potřebám. Ehm, ti lidé, eh, kteří budou takto nabývat práva eh, jinde, by, neměla být, by neměli být penalizováni eh, tím, že to třeba funguje jinak než v jejich zemi původu. A potom tady byla otázka role penzijních fondů, a to se týká i té diskuse o CMU, dlouhodobých investic a dobře fungující unii kapitálového trhu. Tady je mnoho peněz, které čekají na to, aby byly investovány v celé Evropské unii a my musíme zajistit, že věci, které děláme v určité oblasti, tomu nebudou hm, bránit, tedy nebudou bránit investicím do hm, penzijních fondů. Minulý týden komisař Timmerman předložil návrh v oblasti lepší regulace a já si myslím, že hm, k tomu bychom měli také přihlížet k té diskuzi, která probíhá na komisi. Neměli bychom eh, tady očekávat nějaké nerealistické eh, věci nebo důsledky. Pokud jde o mě, tak já si myslím, že ta dnešní diskuze byla velmi plodná a přínosná a vítám, že eh, otázka požadavku v rámci solvenci, ehm, ehm, že to vlastně už bylo staženo, tak Eh, nebo že už, se o tom, že už to není aktuální, tak eh, to je dobře. Myslím, že tady není zájem na tom, aby se to opět eh, vneslo na pořad jednání. Samozřejmě, že potřebujeme tady tu legislativu konsolidovat, potřebujeme být rovné podmínky a potřebujeme to nastavit dobře. A já mm, tu zprávu chci předložit před tím, než nastane léto a já mm, samozřejmě eh, spolehám na podporu mých kolegů. Všem vám děkuji. Děkuji, Briané za toto úžasné schrnutí. Chtěl bych poděkovat také našim čtyřem panelovým řečníkům za to, že se zúčastnili našeho slyšení. Děkuji jim za jejich cené vstupy a jistě budete sledovat naši eh, na příští práci. My jsme transparentní a otevření, takže všichni, kdo si přejí, mohou sledovat, co děláme. A teď tady máme další důležitá témata a tím se dostávám k bodu číslo čtyři. A to se týká delegovaných aktů a prováděcích opatření. A dnes se musíme zabývat těmito věcmi. Chtěl bych přivítat eh, zástupce GD FISMA, Mario Nava. Děkuji vám za to, že jste se eh, dostavil na naše setkání. Máte tady mnoha, mnohé zkušenosti a za EOPA vítám pana Justina Levyho. Eh, a potom je tady ještě další zástupce, jsou tady všichni dobře, to je dobře. Maybe I wait for two seconds or even three. Takže. Takže. Důchodci a ti, kteří by měli platit na důchod, na důchodci teprve tak opouští místnost. Scrutiny slots is only for those who like it. Přeskum jsou to jenom pro ty, kteří si toto téma oblíbili. So, it's already our seventh monthly scrutiny. To je již po sedmé, kdy se zabýváme tímto tématem výměna názorů o opatřeních, které eh, připravují eh, Evropská komise a evropské regulační orgány. Věnujeme velkou pozornost efektivitě eh, Eh, v této oblasti a my jsme začali na podzim a budeme pokračovat se těmito diskuzemi, což bude pravidlem již ve výboru EKON. Jak víte, celý počet eh, aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření, mm, eh, těch, jejich počet se zvyšuje, jsou často velice technicky složité Nicméně některé z nich nás zajímají obzvláště a podle nás veřejná diskuze je zásadní pro to, aby parlament mohl efektivně provádět přeskum. Dnes se zabýváme na konkrétní opatření podle směrnice Solventnost 2. Hodláme diskutovat o specifických bodech, eh, které se toho týkají a proto vítám Mario Nava, který je z generálního ředitelství FISMAN a potom i zde máme zástupce z agentury EOPA a zde eh, eh, velice brzy se mají přijmout ustanovení o country equivalence, ekvivalentnosti a eh, pokud jde o solventnost 2, ta opatření se mají přijmout jako delegované akty. První delegované nařízení by mělo pokryt otázku ekvivalence Švýcarska a druhé nařízení by mělo i pokryt provizorní ekvivalenci pro Bermudy, Austrálii, Brazílii, Kanadu, Mexiko a Spojené státy EOPA poskytuje technické poradenství v této věci a v lednu 2015 vydala stanovisko a tyto ekvivalentní akty by měly být přijaty komisí již velice brzy, další se očekávají po létě a Econ požádal tedy komisi, aby komise předložila jakékoliv eh, akty ekvivalence pro jednotlivé země a eh, podle 277, 260 eh, článku 270, 260 hm, směrnice o solventnosti, ale komise zatím se k ničemu takovému nezavázala. Nyní bych chtěl hm, dát slovo kolegovi Navovi, Navovi a potom dalším já nevím, kdo začne z vás, komise nebo EOPA, nebo já mám rozhodnout, kdo začne jako první, takže komisario má slovo. Marku, pokud chcete rozhodnout jinak, tak mě to nevadí, pokud ne, tak já začnu. Za prvé bych chtěl říci, já se omlouvám, že Brian ode, já, se, já lituji, pardon, že Brian odešel, určitě by ho potěšilo, kdyby mohl vyslechnout si tuto diskusi. No, a protože, jak víte, penze, důchody, to je další oblast, které se věnuje moje oddělení, takže ta diskuse, která se zde vedla, podle mě je velice, byla velice instruktivní a pro nás konstruktivní také. Na začátku bych chtěl říct takové rychlé vysvětlení. Máme tři právní základy. Za prvé je to právní základ pro ekvivalenci, potom ekvivalence pro eh, pro eh, pojišťovny s eh, ceřinými společnostmi ve třetích zemích. Máme zde skupiny třetích zemí, které mají ceřinné společnosti zase v EU a potom zde máme i ekvivalenci pro zajišťovny. Jak správně bylo řečeno, máme zde dva akty, které očekáváme. Jeden, který dává plnou ekvivalenci Švýcarsku a potom další provizorní ekvivalenci provizorní ekvivalence, to znamená 10 let právě pro ty země, které jste zmínil, eh, Austrálie, Bermuda, Brazílie, Mexiko, Kanada, Spojené státy americké. Také i správně jste řekl, že naše zpráva nebo naše rozhodnutí o ekvivalenci se opírá o zprávy EIOPA, takže my zde bereme tyto zprávy jako východisko a samozřejmě ten je to ale akt v podobě rozhodnutí, který potom přijímáme. Plánujeme druhou vlnu, vlnu rozhodnutí o ekvivalenci na podzim 2015. Zatím je třeba rozhodnout o celém rozsahu. A vy se mě ptáte na názor, který se týká toho, čemu říkáte unbundling podle zemí, podle právních základů. Takže já si myslím, že komise již řekla, že se jim že se komisi tento, nebo komisaři tento názor líbí, takže i mně se líbí tato možnost. Také bych chtěl vám poděkovat za pozornost, sam poděvač. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl tady se Svili Vigulár a s dalšími, když jsme vyjednávali eh, v noci listopadu 2013 ještě, myslím, i Ivo tam byl, takže Pamatujeme si i e, na tuto noc a byla dlouhá a právě e, e, to téma, které se vleklo, bylo téma ekvivalence. A nám se to podařilo, Kristina tam byla, a nám se podařilo to, co podle mě i dnes stále rok a půl na to podle mě byl velice vyvážený kompromis s jasnými případy, kde je plná ekvivalence a jiné případy, které my jsme nazvali jako eh, tedy rozpracované případy, které směřují k plné ekvivalenci a kde se tedy udělí pouze provizorní ekvivalence. Ten máme podle mě jasné, takže děkuji za pozornost a jak bylo řečeno, eh, můj komisař velice jasně vyslechl váš apel na to, abychom provedli unbundling podle jednotlivých zemí a právních základů. To se nám líbí. Je třeba nastolit dobrou rovnováhu mezi tím, že omezíme počet právních aktů a tím, že ale na druhé straně musíme být schopni postupovat, být operativní. Děkuji, Mario. My jsme eh, neslyšeli všechny detaily té noci, ale to stačí dobře. Takže nyní, prosím, pan kolega z EOPA, děkuji, pane předsedo, a než budu hovořit o ekvivalenci, tak jenom bych chtěl poděkovat za tu příležitost, stejně jako pan Nava, že jste nás pozvali na diskuzi o penzích a mm, především tedy samozřejmě máme velký zájem o ty evropské zaměstnanecké mm, fondy důchodového připojištění. Ekvivalence. Rozhodnutí o ekvivalenci, ta jsou vzájemně prospěšná pro eh, pojišťovny, zajišťovny evropské i ze třetích zemí. Tady jde o to i pro, propagovat otevřený trh s pojišťovnictvím a i jde o to e, zajistit, zajistit řádnou ochranu na trhu na světové úrovni. Rozhodnutí ek- ekvivalenci znamenají, že musí eh, být tedy eh, ty eh, naše tedy příspěvky, příspěvky EOPA musí být technicky propracované mm, na ochranu pojišťonců a my proto poskytujeme analýzu, studie, stanoviska, což je vždycky základ pro rozhodnutí, jaký ten delegovaný akt, respektive delegovaný akt vůči které zemi se přijme. A teď pokud jde o plnou ekvivalenci, tak jste eh, my jsme eh, aktualizovali tři hodnocení, které se týkají eh, režimu, tedy Švýcarska, hm, a Japonska a Indie, kde my jsme navštívili tyto země, zahájili jsme veřejné konzultace, to naleznete všechno na našem webu. A pokud jde o další země, tam žádost komise je, abychom provedli hodnocení analýzy nedostatků, abychom, což bude takový formální základ potom projednání mezi komisí a třetími zeměmi, kterým jde o přechodnou ekvivalenci. Cílem toho hodnocení je, že EOPA přijímá diferencovaný přístup k těmto zemím, a mm, mm, hodnotíme jejich eh, režimy dohledu a, eh, podle toho, a potom aplikujeme různá ta kritéria ekvivalence a podle toho vydáváme posudek. Jste, eh, máme článek, máme podle příslušných článků směrnice o ekvivalenci. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo našemu zpravodaji Katrin. Thank you, Mr. Chairman, and thank No, děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, zástupci komise i EIOPA. Pokud jde o tu ekvivalenci eh, třetími zeměmi, tak eh, my ten důvod, proč to tady máme, je, abychom zajistili, že evropské společnosti nebudou mít hospodářskou nebo nevýhodu z hlediska hospodářské soutěže. A já děkuji panu zástupci komise, nebo děkuji za ten dopis, eh, kde vlastně se hovořilo o některých eh, věcech, které budou možné. Já bych chtěla zopakovat, eh, že je tady velká potřeba je potřeba, aby se to řešilo individuálně a nemělo by se to řešit po skupinách, protože v takovém případě by pro parlament bylo obtížné eh, s tím eh, nakládat. Pokud komise nepředloží eh, ten dokument o ekvivalenci, tak bude tady problém s kapitálem pro některé podniky a bude tam vznikat hospodářská ne, nebo nevýhoda, konkurenční nevýhoda. Mohla by komise eh, uvést nějaké podrobnosti, co můžeme v aktu přenesené pravomoci očekávat? Eh, chtěla jsem uh, zmenšit některé věci, možná, že toto je správný okamžik. Komisař Hill 11. května hovořil o tom, že tým o vyjednávání v oblasti solvenci je nespokojen, pokud jde o SAP Tears a v trialogu velmi pozdě v noci eh, bylo rozhodnuto, že to bude eh, zamítnuto, protože komise to dostatečně nerespektuje a byl tady eh, nebyl náš názor reflektován. A mě by zajímalo, jestli komise to znovu zváží a eventuálně upraví. Eh, potom samozřejmě mám ještě další připomínky, ale eh, s tím se na komisi obrátím jindy. Děkuji. Eh, Burkhard Balc. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také řečníkům za komisi a EIOPu, zejména za ta milé vyjádření Maria Danvey, že jsem byl kdysi hrdinou jedné noci. To mne velmi potěšil. Přesto eh, k tématu ekvivalence třetích zemí bych rád uvedl několik bodů. Již několikrát jsme žádali komise aby předložila rychle návrh právních aktů na základě jednotlivých právních aktů. Z mého pohledu je také důležité, že tady nesmí dojít k žádným dalším prodlevám, nebo režim Solventnost 2 musí zcela jasně 1. 1. 2016 být připraven k zahájení. Proto si myslím, že je důležité, abychom i nadále se velmi eh, ambiciozně věnovali přípravám. Eh, Jistota plánování, to je, myslím, v tomto ohledu ten nejdůležitější pojem. Kolegyně Stéler to tady právě zmiňovala s ohledem na evropský sektor pojišťovnictví. EOPA Advice má komise již k dispozici vyjádření a proto bych rád poprosil komisi, aby i nyní nám eh, řekla něco o tom, jak si myslí, že bude vypadat rozhodnutí třetích států, její rozhodnutí o třetích státech, protože otázka ekvivalente třetích států nemůže být eh, jak si eh, nemůže se na ní přistupovat izolovaně, protože ten globální vývoj v oblasti pojišťovnictví se samozřejmě týká i nás v Evropě, musíme tedy eh, pohledět přes hranice Evropy moment, i s ohledem na aktuální vývoj ESP a EIS. Co se týče USA, Tady se s tím pojí i vyjednávání o takzvané Covered Agreement, což má platit jako mezinárodní dohoda. Tady bych rád od komise věděl, jak vypadá současný stav. A zejména bych rád věděl, jak do toho bude zapojen Evropský parlament. Děkuji. Ashley Fox, ICR. E Děkuji, pane předsedo. Tři věci jsem zklamán, že komise eh, tady eh, v této věci nebyla rychlejší, pokud jde o tyto akty v přenesené pravomoci. Eh, tady se utváří modely v těch podnicích už v tuto chvíli a potřebují ty informace co nejrychleji, takže bych chtěl vyzvat komisi, aby byla co nejrychlejší. Dále podporuji úsilí, pokud jde o ta rizika v investičních fondech. Za třetí, EIOPA předložila technický dokument o rizika pro úrokové míry a tam jsou určité hodnoty spreadu, které jsou větší, než bylo původně navrženo EOPou v rámci vyjednávání Omnibus 3 a jak bylo dříve v květnu 2013 zveřejněno. V mnoha hodnotách došlo o navýšení více než 30% ve srovnání s tím původním přístupem a takto Eh, vlastně je to obrovská změna a podkopává to politickou dohodu, kterou jsme dosáhli v rámci Omnibus 2. Takže by mě zajímalo, eh, proč EOPA usiluje eh, o zvýšení toho základního spreadu ve srovnání s tím, co bylo v tom původním hodnocení, v té původní analýze. Souhlasí EOPA a komise s tím, že prováděcí akty by měly být v souladu s dohodou, která byla dosažena v rámci Omnibus 2? Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Ashley. V tuto chvíli se zatím zabýváme pouze tou první věcí, tedy tou ekvivalent. Pro mě to bylo snažší, abych to všechno položil na jednou ty otázky. Koravan Neuben, liberálové. Pane předsedo, správně jste to řekl. Pokud jde o kalibraci kapitálových požadavků a investice do LTIF, Mám dvě části e, mé otázky. Jednak tady byla zelená kniha, e, kde bylo řečeno, že pojišťovny znamenají klíčové e, investory do LTIFs a to je velice důležité pro udržitelný příjem, ovšem existence některých regulačních eh, překážek nebo povinností může eh, snížit jejich zájem na LTIF pro, jako nástroj pro dlouhodobé investice. A eh, Solvenci 2 tam vlastně to bylo nastaveno tak, že je tam konkrétní překážka pro tyto investice do LTIF a zároveň poskytování podobných požadavků v rámci revize EOP směrnice, to by také mohlo odrazovat penzijní fondy, aby takto investovali do LTIF. Takže mě by zajímalo, co by chtěla komise udělat, aby tady přinesla pobídky eh, pro pojišťovnické společnosti tak aby tady opravdu investovali. A potom další otázka, ta je trochu širší. Tam je, máme agendu pro růst, potřebujeme udržitelný růst. Jak chce komise e, lépe kalibrovat riziko tak, aby e, se skutečně generovaly dlouhodobější investice do evropského hospodářství? Děkuji. Mariu Matias za skupinu GUE nevidím. Je tady někdo jiný z GUE? Není tomu tak. Takže slovo má Sven Zelení. Just a clarification. Are we now discussing... Jenom určité vyjasnění. Hovoříme teď o všech těch třech věcech současně, anebo e, zatím to děláme po pořádku? Já jsem se v tom nějak ztratil, bo zatím hovoříme pouze o ekvivalenci. To je asi nejdůležitějším. Mám otázku na komisi. Mohli byste, mohli byste nám dát plný seznam, e, kde bychom viděli, jaké e, jaká jiná pravidla ekvivalentnosti pro jiné země jsou plánované, jak daleko jsou například vyjednávání s Čínou. Mohli byste nám k tomu poskytnout eh, informace? Za druhé, chtěl bych zmínit jednu věc, kterou eh, bychom možná měli také eh, zvážit. Vidím tady pana Torera a to se týká působnosti výboru taxe. Tady je totiž určitá spojitost mezi Eh, v regulační eh, konzistentnosti a na druhé straně některými agresivními eh, postupy vyhybání se daní. My jsme viděli, že k takovým postupům v některých zemích dochází a také jsme byli svědky toho, že některé země jsou velmi úspěšné tím, že spojí různé věci a vlastně dosahují kompromisů v oblasti daní. Zítra Švýcarsko podepíše dohodu o výměně informací a my víme, tady s Evropskou unii, a my víme, že k tomu by nedošlo, kdyby Spojené státy tady nebyly ochotni vyvinout tlak v jiných oblastech. Takže pokud jde o oblast pojišťovnictví, výbor taxe by se měl zabývat určitými postupy eh, agresivních postupů vyhýbání se daním. Ehm, zatím se to nestalo. A já samozřejmě chápu, že toto není mandátem komise, takže neočekávám, že se k tomu vyjádříte, ale myslím si, že o tom by se v parlamentu mělo diskutovat. Já se tomu nevyjádřím, ale mám tady určité otazníky, pokud jde o pravomoce Spojených států. No, takže eh, abych, dovolte, abych zareagoval na otázky. Paní Stýler, děkuji za otázky. Určitě já beru na vědomí eh, vaše obavy, unbundling a e, především, takže e, chystá se rozhodnutí, říkám, že se chystá, to znamená, že skutečně již e, se finalizuje, je to otázka týdnu, asi tak dnu týdnu, takže ne měsíců, ano. Rozhodnutí se týkají unbundlingu podle typu ekvivalence, takže je velice jasné, že na jedné straně máme právní akt pro plnou ekvivalenci a na druhé straně právní akt pro provizorní ekvivalenci. A já si myslím, že toto mm, velice dobře odráží i ducha jednání z té noci Eh, takže já jsem řekl, že to bylo v noci, protože to bylo v listopadu, venku byla tma, jinak vevnitř byl docela osvícený kompromis, který byl nalezen. Pokud jde o budoucí akty, které čekáme na podzim, tak pouze mohu zopakovat to, že sympatizujeme s tím, že případně by byly ještě eh, více hm, odpojeny, tedy větší unbundling by tam byl podle jednotlivých zemí a pan Balc, paní Gigol, pan Gigol se ptali, nebo chtěli, abych eh, i precizoval, o které jde země. Teď nemohu v této fázi, poněvadž eh, teď se to zvažuje všechno, nemám ještě úplně jasno, ale určitě hm, ještě předtím, než ta informace vyjde, abych zareagoval na pana Balce, tak určitě budete opět do toho zapojeni. Setkáváme se každý měsíc já, hm, i pro mě je velice užitečné se s vámi setkávat, eh, tedy, eh, tedy hm, pro mě, jak osobně i pro komisi samozřejmě, takže průběžně vás budeme aktuálně informovat, tak jak budeme dostávat informace od EOPy. Plánuje se to na podzim, takže alespoň budeme, hm, alespoň se sejdeme tak ještě dvakrát, třikrát do té doby. A upřímně, já nechci pro vám nachystat žádné překvapení. I dnes víte, co lze očekávat. Jak jsem řekl, je to otázka dní, spíše týdnu, ale přesně víte asi, co můžete očekávat, jaký typ ekvivalence pro jakou zemi a takže tím se budeme zabývat na pana Foxe. Teď ano, já souhlasím s, nebo sdílím vaše zklamání, že došlo k podobnému průtahu. Ano, došlo k průtahu, i když věřte, děláme vše, abychom zminimalizovali jeho dopady. Teď, abych s vaším dovolením eh, i zareagoval nejenom na vás, ale i na paní van Nivelhuisen. Až později budeme hovořit o až později, až budeme hovořit o Elif takže doufám, že jsem zareagovala na všechny otázky. Děkuji. Ještě pan kolega chce něco doplnit k prvnímu tématu ekvivalence. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že asi, co bych doplnil, je v kontextu těch průtahů. EOPA vydala nedávno stanovisko o interních modelech a e, předložila doporučení, že e, e, Eh, ten, eh, že ten interní model eh, nám poskytuje určité tedy informace, takové předpoklady k tomu, jakou ekvivalenci lze očekávat. Děkuji a teď druhý bod, delegovaný akt, který se týká LTIF, to jsou ty dlouhodobé investiční fondy, kde eh, podle solventnosti 2 přijme komise delegované akty. Komise hodlá tedy novelizovat eh, delegované nařízení do léta 2015 s cílem zakomponovat to mm, eh, naší, nedávno dohodnuté nařízení o dlouhodobých investičních fondech, což bude v souladu s, na, s předpisem Insolvency 2, takže jde o kapitálové požadavky, eh, především jde o eh, nařízení 345 2013 a potom fond pro podnikatele eh, z roku 2013 na číslo 246. Očekává se, že vše bude provedeno analogicky na základě hodnocení dopadu Eh, podle údajů, které máme o soukromých eh, akcích. Prozatím členské státy nevznesly námitky a i eh, komise požádala EOPu, aby vydala technický, technické stanovisko, začnu opět komisí, Mario. Takže k tomuto je velice jasné, že chceme jednat, ano, jak jste řekl, pane předsedo, LTIF Mm, to je mm, norma, která byla nedávno odsouhlasena, ale ještě ne, nebyla zveřejněna. Samozřejmě pokud by LTIF existoval, když jsme vyjednávali toto, tak bychom tady nebyli asi dnes, protože bychom od samého počátku byli měli něco, určitě to bylo přijatelné pro všechny a ab initio od samého začátku v podstatě bychom eh, k LTIFu přistupovali stejně jako s fondy Venture Capital a sociálního podnikání, ale LTIF nebyl přijat, takže jsme nemohli, ale můžeme to teď napravit velice snadno tím, že ho budeme novelizovat. A na to je třeba se podívat a teď přímo k otázce Kory. Eh, to je třeba vidět v kontextu kalibrace a v kontextu eh, hledání správného nastavení, správného kalibrování eh, toho, aby finanční instituce skutečně byly schopny investovat. Tady máme příležitost, což je možnost, aby pojišťovny mohly eh, na sebe brát dlouhodobá rizika. A jako jiné instituce a je třeba, aby se chopili těchto příležitostí. Takže toto děláme pro LTIF, ale také i e, e, my, jsme, my jsme požádali EOPu, aby nám vydala stanovisko, e, názor e, k tomu, jak a do jaké míry by mohly pojišťovny investovat do dlouhodobých infrastrukturních projektů. E, to je tedy a který ekonomicky relevantní, ale nelze to nahlížet jako izolovaný akt, je to akt, který eh, reaguje na potřebu správně nastavit, kalibrovat tu normu eh, tak, aby tyto subjekty, eh, které mají zdroje a strukturu, aby mohly dlouhodobě investovat do dlouhodobých projektů. pak chce něco doplnit? Děkuji, pane předsedo. No, vítáme iniciativu Evropské unie podpořit vhodná řešení pro dlouhodobé investice, které jsou klíčové eh, tedy um, pro um, ten model, tak jak hovořili ostatní řečníci pro EOPu, je důležité, aby tyto iniciativy zajistily, že um, tedy to riziko bude nastaveno s ohledem eh, na eh, skutečnost. A tady je potřeba ehm, to dobře ošetřit. Potom několik eh, slov k infrastrukturám, protože to tady zmínil pan Neve a pan potom další hm, kolega, kteří, který hovořil o, o regulačních požadavcích obecně. Dnes se to tam nesoustředí pouze na kapitálové náklady zkombinování e, s expertními posudky. E, jinak se zdá, e, že je to dobře nastavena, vychází se z toho, že tam je dostatečná expertiza, aby byla posouzena rizika. Tak, jak tady bylo řečeno, v tuto chvíli se již pracuje na rozvoji Eh, infrastrukturní eh, tříd, rizikové třídy, eh, která by byla vhodná. Definují se kritéria, pro, tady, podle kterých by se posuzovala kvalita investic. Děkuji. A nejprve má slovo naše zpravodajka Katrin. Pokud k tomu nikdo nemáte nic, jak tomu nemám nic dalšího, já si myslím, že Eh, jiní lidé eh, tady mají určité dotazy, abych raději uspořila ten čas, aby se mohli zeptat. Dobře, eh, takže vy už nemáte žádné otázky a vy předáváte ten čas Michaelovi, tak ale tak to tady nechodí. Dívám se na ostatní stínové zpravodaj Ashley. Dobře, tak dostává slovo Michael v rámci Catch the Eye. Děkuji, pane předseda. My máme pouze takovou doplňující otázku Mohli byste s, eh, s námi hovořit o kalibraci, jaké jsou o podmínky a mohli byste eh, nám sdělit eh, vlastně tu formulku nebo přesnou podobu té kalibrace a pokud ano, tak kdy. Nevidím, že by se hlásil o slovo někdo další. Slovo má Mario. Mario, odpovíte? Máte slovo. Děkuji. Tady je to jasné. Ta kalibrace, ta musí vycházet z velmi solidního základu a my jsme v tomto případě měli určitý e, index cen e, soukromého kapitálu. A vy jste položili technickou otázku, já dám technickou odpověď. E, a tam je prostě konkrétní formulka a konkrétní index a analýza e, období 2003 až 2013, tedy asi 11 let, ukazuje, že 99,5 e, toho e, hodnotového rizika se blíží asi 39 hodnotě té kalibrace. Takže je jasné, že základ LTIF je přiměřený riziku které eh, tady s tím souvisí. Eh, my jsme vycházeli z období dlouhého 11 let eh, ceny soukromého kapitálu a během těchto 11 let, 11 let došlo k nejrůznějším událostem, byly to, bylo to dobré období a byl tam pokles a potom určité oživení ke konci, takže si myslím, že máme opravdu solidní základ a pokud si budete přát, tak vám samozřejmě můžeme dát ještě větší podrobnosti. Diskutovali jsme o těchto věcech na nedávném setkání před několika měsíci s členskými státy a s parlamentem. Ivo Vanes Eh, ze sekretariátu výboru Econ tam byl a my jsme tam eh, zveřejnili ty informace poměrně otevřeně, ale pokud si to budete přát, tak vám samozřejmě ty věci poskytneme ještě jednou. Chtěl bych, pokud mohu, poděkovat panu Foxovi za jeho poděkování. Eh, je to vlastně velká podpora pro akci LTIF. Chcete na to zareagovat? Nemám toho mnoho co doplnit, pane předsedo. Budeme to, nebo budeme to sledovat a my budeme doufat, že nebudete příliš zklamáni z toho, co uvidíte. A teď se dostáváme eh, k dalšímu bodu a to je úvodní ustanovení 30 směrnice Omnibus 2. Tam se hovoří o tom, e, že e, ta struktura by neměla, nebo se měla vybíhat, vyhýbat volatibilitě a měla by poskytnout pobídky pro dobrou zprávu o rizika. Výchozí bod pro extrapolaci eh, rizikových sazeb, pokud jde o euro, by mělo souviset se zralostí 20 let a hm, potom eh, je tam další hodnota, která by měla konvergovat s obdobím asi 40 let hm, Já doufám, že všichni jste stihli postřehnout tuto větu, říká pan předseda. A výchozí bod pro extrapolaci a příslušné konvergentní období by ovšem mohlo být e, jiné na základě e, zveřejnění EIOPA sazby UFR je 4,2 v tuto chvíli. Máte opět slovo a já myslím, že v tomto případě dáme první slovo EOPA, potom dostane slovo komise a potom jako vždy pan zpravodaj a stínový zpravodajové. Takže pane Rej, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Tak jste uvedl, legislativní eh, eh, nebo zákonodárci Evropské unie nám svěřili úkol eh, zveřejnit určité informace o výpočet tedy těch kterých věcí v rámci Solvenci 2. Tam je, jsou struktury relevantního rizika, potom úpravy volatility a potom další věci EIOPA rozhodla, že začne zveřejňovat technické informace Eh, od roku 2013 dál. Tím se má usnadnit příprava eh, pojišťoven eh, na solvenci 2 a některé požadavky. Toto bude závazné, nebo až, až to komise zahrne do prováděcích aktů. Směrnice Solvenci 2 vlastně vychází ze zveřejňování informací od roku 2016 a, a později. Mělo by to být čtvrtletně, ovšem EIOPA doporučuje zveřejňování měsíčně, protože tak by se poskytovaly pojišťovatelům a, a mm, záručním pojišťovnám aktuální informace. Vychází se z cílu replikability a stability. Replikabilita znamená, že pojišťovny a další zainteresované strany by měly být možnost replikovat kalkulace a EIOPA proto zveřejnila technickou dokumentaci, kde se vlastně zveřejňují údaje a metody výpočtů. Stabilita znamená, že tady nemá být přehnaná kolísavost a nežádoucí změny, které by tyto věci ovlivnily. Zveřejněním těch informací jsme přispěli k větší jistotě. Víme, že technické věci jsou důležité a je to Eh, příspěvek k konsistentní aplikace Solvency 2 v celé Evropě. Děkuji. Děkuji, slovo má Mario, komise. Eh, děkuji, tak jako vedl pan Rej eh, před několika dny jsme diskutovali o této věci, je to velmi klíčové a umožňuje to EIOPA mít eh, větší zodpovědnost za eh, výpočet těchto sazeb a větší transparentnost pro ostatní strany, tak aby to mohli replikovat a nejprve to tady pochopit a potom převzít tu kalkulaci. Je to velmi důležité i pro nás. Jak uvedl pan Ray, EIOPA podporuje Phasing In Solvency 2 tím, že tyto sazby už jsou zveřejňovány, i když samozřejmě nejsou závazné a samozřejmě nejsou uh, nějakou zákonnou normou, ale už jsou v tuto chvíli měsíčně zveřejňovány No, protože to je důležité, je to důležité měsíčně, i když jasně eh, legislativa hovoří o tom, že by to mělo být při nejmenším jednou čtvrtletně. A já si myslím, eh, že to je dobrý eh, začátek Solvenci 2, tedy s tím, že to začne 1. ledna 2016. Děkuji, slovo má Katrin. Jenom rychle. Samozřejmě otevřenost, transparentnost, to je důležité. A tak jinak eh, nemám moc, co bych doplnila. Hm. Děkuji, pane předsedo. Aktiv přenesené pravomoci k solventnosti 2 jsme tady prohovořili již začátkem prosince, mimo jiné také opatření k té křivce úrokové struktury. Já z mé strany děkuji komisi a EOP že se opětovně věnují tomuto tématu, i když politická dohoda mezi radou, komisí a parlamentem je jasná a nemůže být změnit pomocí aktu, pomocí aktu v prenálně přenesené pravomoci. Je jasné, že nízké úroky v, v sektoru pojišťovnictví v celé Evropě by, jaksi jsou problémem a proto Evropský parlament odhlasoval celou řadu opatření v tom smyslu, aby Eh, pojišťovny měly nadále dlouhodobé závazky a přechodní přežim pro jejich stávající eh, povinnosti a závazky, které převzaly. Křivka úrokové struktury musí být v průběhu stabilní a je charakterizována dlouhodobým očekáváním, zejména eh, ke konci jejího průběhu. Dobře víme, jaký původ má ta současná fáze nízkých úroků, kdo tady jaksi ukazuje na pojišťovny, musí je ukazovat zejména také směrem k Evropské centrální bance. A myslím si, že k takové tedy diskuzi bychom si měli bývali eh, přizvat sem prezidenta ECB, respektive zástupce ECB, ale pan prezident Draghi zná toto téma z měnového dialogu zde na Ekonu a proto nebylo nutné sem zástupce ECB zvát. Děkuji předseda. Doufáme, že pan Draghi tedy se dozví o tom, co, o čem se tady hovoříme, zase, že se to k němu donese. Pan Ashley má nějaké komentáře, liberálové ne, komunisté nejsou přítomní. Tak tedy svém. Děkuji, pane předsedo. Tato debata, a Burkhard to zmínil velmi správně, ta a byla, ta, jsme vlastně měli již během té legislativní eh, diskuze Tady jde o to, eh, jak stanovit sazbu pro eh, sektor pojišťovnictví, na jaké úrovni a jaké předpoklady tam budou, proč tam má být tedy těch 4,2%. To je něco jiného. My jsme tedy nestavili, nestanovili úroveň a je dobře, eh, že zákonodárce k tomu takto přistupuje je zarážející, když to porovnáte, já jsem požádala, aby toto bylo tady rozdáno, když srovnáte tržní sazbu eh, na konci eh, té eh, křivky úrokové sazby s tou další sazbou a regulační sazbou, která v tuto chvíli se uplatňuje v evropském pojišťovni, mm, pojištění, tak vidíte velký rozdíl, což znamená, že trh se donívá, že to není krátkodobý eh, výsledek politiky ECB, eh, které, co tlačí sazby dolů, ale je to vývoj, eh, který bude trvalejší. EIOPA se tedy donívá, že ví lépe, jak budou vypadat budoucí trhy, tedy trhy s obligacemi, Eh, tedy nebo jak bude vypadat budoucnost než, než trh. A eh, toto pojištění, to souvisí také s principem obezřetnosti a proto by mě zajímalo, zda by EIOPA mohla informovat, anebo komise, eh, jak odůvodnit tento velký rozdíl mezi tržními sazbami a tedy jejich očekáváním a tím eh, nastavením té regulace a té sazby tam. Eh, toto není pouze technická záležitost pro zpravodaje. Je to velmi klíčové, protože pokud pojišťovny budou mít pobítky, nebo nebudou mít pobítky na to, aby eh, tady měli dostatečné rezervy, tak to může být určitá hrozba do budoucnosti pro ně a i pro finanční stabilitu. Takže proto bych rád věděl po EOPě, zda jsou ochotni kriticky eh, nově eh, zvážit to, jakým způsobem dospěli k, té čas, či, k tomu číslu 42% a jestli je to důsledek obezřetnosti nebo spíše určitých eh, úvah dozorčí rady, která nechtěla negativní zprávy. A potom jsem také znepokojen některými eh, eh, rozdíly mezi sazbami swap a vládními obligacemi, které se používají eh, pro určité bezrizikové sazby. Uvedu příklad, který mě velmi zaráží a to, že úpravy kreditového úvěrového rizika eh, pro maďarské eh, vládní eh, aplikace je asi 4 body, když je tam dvojí B, a zatímco v Brazílii jsou to 3B, tak ta úprava úvěrového rizika je 35 bodů. Takže myslíte si, že toto je správné? Myslíte si, že to je obezřetné? A tady bych chtěl požádat, aby EIOPA se k tomu vyjádřila a vysvětlila, jak dospěli k těmto výsledkům, kteří jsou, které jsou opravdu zarážející pro někoho, kdo je přesvědčen, že tady by měl být trh zohledněn a nemyslet si, že nějaké instituce to vědí lépe než trhy. Kdo jiný než nechce slovo, tak dám slovo eh, zástupci EOPA. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Gigoltovi za celou sérii otázek. Než eh, se k ním vrátím, tak jenom mm, abych zareagoval na pana Foxe, který hovořil o té úrovni toho základního spreadu, rozpětí. Jenom bych chtěl vysvětlit, jaký je základ pro změny v číslech. 2013 EOPA vyprodukovala zprávu o e, dlouhodobých zárukách a tam to bylo ještě předtím, než bylo rozhodnuto o Omnibus 2. Omnibus 2 nyní Eh, eh, zohledňuje to, co je potřeba, co se má požadovat od dlouhodobých záruk a nyní implementujeme metodiku, kterou eh, přijali zákonodárci, tak jak je to zakotveno v Omnibus 2. Ano, čísla jsou odlišná, ale reflektují metodiku, která byla přijata. A teď pokud jde o otázky pana Gigolta. Takže zde mm, Jednak bych chtěl vysvětlit, jak eh, byl vytvořen ten ultimátní, eh, ta ultimátní sazba a potom, eh, jak vzít do úvahy, jak tady bereme do úvahy ty stávající nízké úrokové sazby a jakou metodiky používáme pro tedy tu ultimátní sazbu. A potom specifická otázka, která se týká Eh, úpravy úvěrového rizika pro Maďarsko a dopad eh, té ultimátní sazby. Možná, že 4,4% eh, možná. To je to, co se dnes platí. Takže jak jsme došli k, těm, k tomuto číslu 4,2%? My jsme to udělali v souladu se směrnicí Solvency 2 a danými prováděcími akty nebo delegované akty vyžadují, abychom e, tuto sazbu vypočítali jako sumu dlouhodobě očekávaných úrokových sazeb a inflace, míry inflace. In, míra inflace ta vychází především ze sazby kterou stanovuje Evropská banka centrální, což jsou 2% teď, to je cílová e, sazba inflační. A dlouhodobé úrokové sazby ty odvozujeme od těch minulých sazeb, tedy 2,2%. To je a naše technická dokumentace uvádí, že e, průměrná, průměrná návratnost Eh, u obligací bylo 2,3 u různých zemí, takže od toho jsme vycházeli. Je třeba i zmínit, že 4,2 hm, ta ultimátní sazba ta se použila teď i v roce 2013, eh, když jsme vyjednávali o, hm, před, o normě Omnibus 2. A nyní hm, naváží na vaše poznámky, eh, to znamená USA a stávající nízké sazby. A ne, že by to ELPA znala lépe, ale my prostě aplikujeme jenom tu definovanou metodiku. Podle delegovaných aktů, eh, tak eh, USA by měla být stabilní v čase a eh, mm, podle článku 47 delegovaný akt hovoří o dlouhodobosti, což znamená v kontextu odpovědnosti několik dekád. A i zde my počítáme se splatností 60 let a dále. Pardon, 6 let a více. A 6 let a více by průměrná e, e, e, splatnost a 22% jako průměrná sazba a předčas na splatnost to se nediskontuje tou sazbou 2,2%, jenom e, až později, potom v dalších letech, e, několik desetiletí dopředu, kdy ta diskontní sazba, která e, se aplikuje, tedy je 22%. Uznáváme, že stávající míra úrokových sazeb, jak jste řekl, to není dobrý asi ukazatel dlouhodobých očekávání a mm, zde Eh, určitě asi ta úroková sazba bude jiná, než je teď eh, stávající tržní sazba, ale samozřejmě eh, to by nám nemělo bránit nějaký, to by nemělo bránit tomu, že bychom mohli potom pozměnit dlouhodobá očekávání. Závěrem, hm, dovolte hm, ještě dvě konkrétní věci. Vy jste řekl, že jste rozdal nějakou tabulku a na této tabulce ukazujete rozdíl mezi Eh, tedy EOPA, mezi sazbami EOPA a tržními sazbami. Jenom bych se chtěl říct si nejprve jeden z cílů mm, eh, našeho přístupu k sazbám je eh, to, že my se snažíme co nejvíce používat jaksi důkazy, znalecké hm, názory, aby to mohly používat potom podniky a delegované akty nám umožňuje, ale pouze, abychom vzali do úvahy tržní sazby 20 let zpětně. A ten ultimátní, ta ultimátní sazba, ta se specifikuje podle metodiky, kterou jsem právě popsal. A takže my jsme po, poža, my, po nás se žádá, abychom extrapolovali mezi e, tedy těmito E, ultimátními sazbami, a, abychom do té extrapolace zakomponovali určité požadavky. Potom e, Maďarsko a úvěrové riziko pro Maďarsko. Opět delegovaný akt po nás žádá, abychom stanovili e, tu, to, to, tu adaptaci podle některých parametrů a v případě Maďarska my jsme vzali eh, to, mm, tu adaptaci pro eh, euro, aplikovali jsme 10 eh, mm, základních bodů. A mm, tak jsme vypočítali úvěrové riziko pro Maďarsko. Děkuji. Děkuji. Chce komise zareagovat? Ne. Já bych ještě chtěl se vrátit k té otázce, kterou jsem položil, ale Teď jste ale měl tu možnost vyslechnout si dlouhou odpověď, ale moje otázka nebyla zodpovězena. To znamená, jste připraveni opět zvážit tu metodiku, přehodnotit metodiku, tak aby eh, jste, eh, se, abychom se vyhnuli tomu dojmu, že spíše jste ratingovou agenturou mm, výsledek mm, se dost eh, vzdaluje od toho, co považují trhy za správné. A neznamená to, že byste chtěli přehodnotit vaši metodiku? To bych chtěl vědět. Stručnou odpověď, prosím. Já jsem to pochopil, takže metodika byla popsána teď. No, možná, že jsem to špatně pochopil. Tak, pane Rej. No, já bych chtěl, já jsem vysvětlil, jak my jsme e, dospěli k těm 4,2%, opět je to legislativní požadavek, eh, že ta metodika musí být jasně specifikovaná, pokud je o výpočet ultimátní sazby, tak, aby potom mohli s tím ve svých kalkulacích zajišťovny a mm, pojišťovny pracovat. My splňujeme požadavky, zákonné požadavky a e, zatím to neznamená, že bych e, to a ty požadavky neimplikují, že by mělo dojít k nějakým změnám v UEFA, tedy v té metodice výpočtu. Děkuji panu Navovi a panu Rej. Děkuji, že jste přišli na tuto část, která se týká přeskumu a teď přerušíme mm, až se, na pár minut, až se vrátí náš vyjednávací tým z SES. Bude hlasování. Thank you. So we are now going. Nyní se uh, pustíme do bodu číslo 5 na programu. To je samozřejmě velice důležitý bod. A já doufám, že kolegové eh, příslušní pro ty ostatní body mi odpustí, když řeknu, že toto je nesmírně důležité a bude se hlasovat. Máte slovo? Paní eh, Ferreira. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych vyzvat naše eh, kolegy, aby odložili hlasování k této důležité otázce. CRD 3, CRD 4, SSM, DRD SRM a všechny ostatní věci, které jsme rozhodli, eh, tam se nám podařilo dosáhnout velké většiny, eh, což bylo eh, dobrým znamením pro Ekon i pro Evropský parlament. A teď hrozí, že se to rozdělí na dvě poloviny s velmi slabou většinou, pokud budeme hlasovat dnes, tak jak to bylo naplánováno. Takže bych vás chtěla požádat, abyste požádali EPP, ALDE a ostatní politické frakce, aby se vyzvali nebo požádali o to, aby souhlasili s odsunutím hlasování o jeden týden. To nespůsobí žádné problémy, pokud jde o harmonogram tohoto legislativního období a umožní to získat větší nebo širší většinu, až dojde na hlasování. Takže ještě jednou Eh, chci nyní veřejně požádat o tuto věc. Bude to výhodné pro výbor Ekon, bude to dobré pro viditelnost práce Evropského parlamentu, pokud se nám podaří tuto věc odložit o jeden týden a hlasovat až příští týden. Děkuji. Děkuji. Samozřejmě chápu, jak je to důležité. Je to věc ve prospěch institucionální síly Evropského parlamentu a my samozřejmě se vždy snažíme eh, nashromáždit co největší většinu, tak abychom měli silnou pozici do trialogu. Ovšem rozhodnutí o odložení eh, podléhá diskuzi a já předpokládám, eh, že zpravodaj a také koordinátor by si chtěl vzít slovo. Máte slovo, pane Bás. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V této záležitosti, jak právě bylo řešeno, jsem vedl několik vyjednání, jak s ní, s Elizou, tak s vámi a rád bych také jménem frakce EPP podotkl, že bychom dnes, skutečně, že dnes chceme hlasovat, neboť jsme přesvědčeni, že je důležité, aby se o tomto tématu hlasovalo, že dozrálo k hlasování. Měli jsme více než 20 přípravních schůzek stínových zpravodajů. Na těchto schůzkách skutečně bylo mnoho možností nalézt kompromisy. Bohužel nakonec eh, kompromisy nevznikly a proto je třeba také rozhodnout v tomto bodě. A eh, náš výbor musí tedy hlasovat o tomto tak důležitém tématu, jak se právě řekl. A proto bychom dnes skutečně zůstali u toho, že bychom tu věc k hlasování předložili na dnešní schůzi. Ano, vnímám tady toto stanovisko pana zpravodaje a pokud další politická frakce se k tomu chce vyjádřit, má slovo pan Lambert. Ano, já eh, si také myslím, eh, že malá nebo velká většina Evropského parlamentu k mm, této věci by mohlo dojít k tomu, že komise stáhne eh, Eh, tuto věc. Eh, Jonathan Hill minulý prosinec eh, poslal tuto věc komisaři Timmermansovi a mm, pokud by to vázlo, tak by hrozilo, že komise to stahne. I když bych rád podpořil požadavek skupiny sociálních demokratů, i když, nebo tedy, protože si uvědomuji, že další týden by nám pomohl překonat ty propasné rozdíly, které tady jsou. Um, Eh, mezi těmi, kteří si myslí, že tady by mělo být něco eh, seriózního navíc eh, k tomu, co tam je, a těmi, kteří si myslí, že už je tam toho dost. Ale to je zkrátka teď otevřená otázka, je to otázka dialogu. Další řečník, děkuji. Já bych chtěla podpořit EPP e Ehm, někdy nadejde doba, kdy není možné dosáhnout kompromisu a že jste se dostali na maximální eh, možnou ehm, základnu, teď je to na stole a teď bychom eh, měli eh, hlasovat eh, a podporuji tedy to, co říkalo EPP, abychom hlasovali dnes. Děkuji Silví Kulár, děkuji pane předsedo. My si také myslíme, že bychom dnes měli hlasovat, protože dlouhé rozpravy, hloubkové rozpravy proběhly v duchu kompromisu a já si myslím, že v určité chvíli už je potřeba rozhodnout definitivně. Děkuji. Zpravodaj má slovo. Pane předsedo, já bych nejprve chtěl uvést, že navzdory těm mnoha, mnoha rozdílům názorech jsme měli velmi dobré rozpravy a dobrou atmosféru eh, ve skupině pro vyjednávání. Velmi eh, dobře jsme tedy začali a zblížili jsme se v mnoha částech a samozřejmě někde tam ještě zůstává eh, něco Eh, problematického, ale jak říkal pan Lambert, tady bychom asi se už víc nemohli dohodnout, nebo bylo by to velmi obtížné na těch věcech, které nás tady dělí. No, už jsme tomu věnovali mnoho času. A dále bych chtěl také zdůraznit, že eh, když získáme nějaký výsledek v tomto výboru, eh, tak zajistíme, E, aby e, tam byla taková dynamika a rychlost, aby se to zrychlilo, pokud je o vyjednávání s radou. A já si myslím, že je důležité zajistit, abychom měli tu legislativu a proto um, to proto, že potom budeme uh, mít tuto věc. Um, my tady musíme mít návrh nad radou, nebo pomohlo by nám to k tomu. Musíme si být jisti, eh, že tady samozřejmě řešíme rizika, ale také eh, umožnit příležitosti bankám, aby investovali a financovali investice. A to nám to umožní. Děkuji. Pan další řečník. Pan Demasi. Já beru vážně argumenty Filipe. Filipa, mm, komise možná opustil od návrhu, ale vzhledem k tomu velkému, eh, co nabízí EPP a další frakce, což nevyřeší ten problém too big to fail. A doposud nemáme žádnou preferenci, buď jestli to odložit nebo ne. My bychom možná radši také to udělali teď, i když v tomto případě nedáváme něčemu velkou přednost, takže pokud to bude potřeba, takže i dnes. Děkuji, pan Cany. Ano, děkuji. My jsme již na tom hodně pracovali, my jsme se setkávali, abychom eh, sladili pozice mm, mezi různými frakcemi, ale nebylo to možné a já si nemyslím, že nějaký týden navíc eh, snad, že by nám dal více času a pro nějaké kroky k tomu, abychom se zblížili v pozicích a získali většinu, tak proto je vhodné hlasovat dnes. Já souhlasím s Filipem v tom smyslu, že pokud to dnes neprojde, tak je zde riziko, že eh, komise mm, mm, možná potom mm, se podle toho zachová, ale já myslím, že eh, mm, tedy hlasovat eh, a odsouhlasit ten text s, eh, tak, jak je, takže v tom nevidím problém. Takže vidím, že většina je proto, abychom hlasovali, ale samozřejmě pokud to bude nutné, pokud mm, můžeme od, hlasovat o tomto rozhodnutí, zali hlasovat když já zde vidím, že většina je pro a to, abychom hlasovali, nebo chcete hlasovat o odložení požadavku socialistů? Ne, můžeme tedy hlasovat, takže děkuji. Já navrhuji, abychom si nejprve udělali test s elektronickými kartami a takže teď testujeme nejprve. Zahajuji hlasování. Jeden z EPP navíc. Aha, nikdy není jich dost, dobře, takže končím hlasování. 40. Dobře. 40. Takže jsme odhlasovali, že to odložíme. Ne, to byl vtip. Dobře, omlouvám se. Takže jenom jsem to chtěl odlehčit a nyní začneme s reálným hlasováním a hlasujeme o kompromisu A. Kdo je pro? Proti? Prověříme. Zahajuji hlasování. Okay, one is not voting, but okay, we can... Hlasoval dobře, uzavíráme hlasování, takže přijat kompromis B, kdo je pro, kdo je proti, Musíme to opět prověřit, omlouvám se, takže tahle hlasování. Končím hlasování. Zamítnuté. 31 proti 29 pro, takže nyní hlasujeme o návrhu 2 a ne článek 2. Takže výsledek. Můžeme ukázat výsledek? Dobře, takže návrh 229. Kdo je pro? 229. Kdo je proti? Já myslím, že byl přijat, ale prověříme, prověříme, zahaju hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. <clears throat> Vidíte to? Ano, dobře. Nyní hlasujeme o návrhu 231, 230 a ne, 231. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 230. Totožný. 232. 232. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? prověříme, prověříme 2, 3, 2, zahy hlasování. Vote, one still to vote. Ještě jeden. Dobře, nechce hlasovat, takže končím, zamítnut. A nyní hlasujeme o návrhu 19 zpravodaje, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se? Prověříme zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijat. <clears throat> Návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prověříme. Hlasujeme o návrhu 20. Končím hlasování přijat. Nyní 239, 239, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Myslím, že zamítnut. Já myslím, že to je velice těsné, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis C1. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se C2, kdo je pro, kdo je proti, to jsem zdržel. Prověříme C2, zahajuji hlasování, já myslím, že byl zamítnut, ale... Mhm. Končím hlasování. Zamítnut, ano. Kompromis C, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Prověříme kompromis C, zahajuji hlasování. <clears throat> C. A. Aha, mluvám se, ano, C. Končím hlasování. Přijate. Konečně, drtivá většina. Kompromis D s ústním. Nejprve hlasujeme o kompromisu D s ústním návrhem od zelených. Je tady námitka. Námitka, protest proti ústnímu návrhu, takže potřebuju čtyři ruce proti. Takže sekretariátu se to tak líbí, takže teď budeme hlasovat o kompromisu D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme kompromis D. Zahajuji hlasování. <clears throat> Ještě jeden hlas. Končím hlasování. Zamítnut. Takže Nyní musíme hlasovat o kompromisu D1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut kompromis D2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Teď musíme hlasovat o 265. Návrh 265. Kdo je pro? jde proti, zdržel se, prověříme 265, zahajuji hlasování, Ještě jeden hlas chybí. Končím hlasování. Přijat. <clears throat> A nyní 266. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Zamítnut, dobře. Nyní 267. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 268, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Prověříme 268, zahájí hlasování. Končím hlasování. Omlouvám se. 268. Hlasujeme. Ne. Ano, 268. To je pro? Ne, omlouvám se. Prověříme. Elektronicky zahajuji hlasování. 268. Ještě dva hlasy. Jeden hlas chybí. Dobře, končím hlasování. Návrh byl přijat. 268 přijat. 269. Kdo je pro? 269. Kdo je proti? Zdržel se. Prověříme 269. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní 270, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijat. Nyní hlasujeme o kompromisu E1. E1. Ne. Dohodli jsme se, že E1. E1. Kde je pro? kdo je proti, zase se zdržel, zamítnut. E2, kdo je pro, kdo je proti, zase se zdržel. Prověříme E2, zahajuji hlasování. Ještě jeden hlas. E2. Dobře, končím hlasování zamítnout. a nyní E. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Prověříme E. Kde? Takže za hlasování. Končím. Zamítnut. Návrh 275. Fulvio Martušelo, kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, je 273, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut, 278, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Prověříme 278, zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnut 279, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme 279, zahajuji hlasování. Musíte hlasovat opět, ještě jednou je technický problém. Ano, prosím. Já taky. Ještě dva kolegové. musím hlasovat ještě jednou, protože eh, mm, to technika zrušila. Takže dva nechtí hlasovat dobře, takže končím hlasování. Přijato. 279, <clears throat> eh, pokud bude přijat, tak teď 276. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Zamítnut a 274 správně, ano, kdo je pro, kdo je proti, prověříme 274, zahajuji hlasování o 274. Dobře, ano. Končím hlasování. Přijat. 282. Kdo je pro? Kdo je proti? co se zdržel? Zamítnut. 284. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 283. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 286. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme 286. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže teď je 288 nyní. Ano, 288. 280, 290 odpadá, což je zvláštní, protože nejsou zmiňovány mezi těmi které odpadají. 289 ne, takže kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 290, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. 288, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Prověříme 288, zahaj hlasování. přijat. Takže dostáváme se k 292. Ne. Ne, ne, ne, ne, ty odpadají, takže 370, 371, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 372, blok a blok, 687, 687, ne, odpadají. Aha, oba. Takže hlasujeme o 685. Takže 685, omlouvám se. 685, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 688, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Burkhardt hlasoval sám proti sobě. No. Tak nyní 689, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 686, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 293, pro, proti, zdržel se, zamítnut. 294, pro, proti, zdržel se, zamítnut. 295, pro, proti, zdržel se. Prověříme 295, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 24. bude je pro? Kdo je proti? Co socialisté? A, pro. Zdržel se? Přijat. 298 pro proti, zdržel se zamítnut. Kompromis F1 pro, proti, zdržel se zamítnut. F2 pro, proti, zdržel se zamítnut. Prověříme F2 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut kompromis S. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme F. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis E, návrh 302, kdo je pro, <clears throat> kdo je proti, to se zdržel zamítnut. 300, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, prověříme 300. Zahajuji hlasování. Ještě jeden hlas chybí. Končím hlasování. Zamítnut. 301. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 330. 304, pardon. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 331. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 303. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 305. Pro? proti, zdržel se, zamítnut. 307 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 306 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 308 pro, proti, zdržel se. Myslím si, že byl zamítnut, ale prověříme. Prověříme 308, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. 350, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Já myslím, že byl zamítnut, ale chci to prověřit, omlouvám se. 350. Prověříme. Uh-huh. Zamítnut. 323. je pro. Proti. Zdržel se. Prověříme. Zahajuji hlasování. 323. Ještě jeden hlas chybí. Končím hlasování. Zamítnuto. 300, 2, 2, pro, proti, zdržel se. Omlouvám se, já nevidím ruce, takže opět to musíme prověřit. Já myslím, že byl zamítnut, ale hlasujeme elektronicky o 322. Končím hlasování zamítnout. 310. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že zamítnout. Je ano. Takže prově. 309. Pro. Proti. Zdržel se. Prověříme 309. zájem hlasování. Končím zamítnut. 311, <clears throat> kdo je pro, je proti, zdržel se, zamítnut. 312 pro, proti, zdržel se. Prověříme, já myslím, že byl zamítnut, ale prověříme návrh 312. Končím hlasování. Zamítnut. 313. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout. 314, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout. 315, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout. 316, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout. 318, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme 318, zahajuji hlasování. Ještě jeden hlas chybí, dobře. Končím hlasování. Zamítnut. 319. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Prověříme 319, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. je slučitelný, takže 317 bude pro, je proti, to se zdržel. Prověříme 317, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pokud přijat, takže nyní 324. Eh, to je pro. To je proti, kdo se držel. Zamítnut. 335. Kdo je pro? To je proti. Kdo se zdržel? Prověříme 335, zahajuji hlasování. Ještě jeden hlas chybí. Končím hlasování. Přijat. 326. E, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 327. E, ty jsou totožné, takže 328. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 329. Ne, 362, 362 kdo je pro? Proti, zdržel se. Já myslím, že byl zamítnut, ale prověříme. 362, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 333, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme 333, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 336. Kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel. Prověříme 336. Zahaju hlasování. Ne. Ne, 334 odpadá, protože byl přijat 333, takže teď hlasujeme o 336. Končím hlasování. Přijat. Takže teď se dostáváme k 337. Kdo je pro? 337. Ty ostatní odpadají. Proti, zdržel se. Zamítnout. 338 byl totožný. Takže teď se dostáváme k 27 zpravodaje. 27, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 347. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme 347. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 348. Kdo je pro? proti, zdržel se. Dobře, prověříme. Prověříme. 348 za hlasování. <clears throat> Ještě jeden kolega. Končím hlasování. Návrh se byl přijat. Takže se dostáváme k 351. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme 351. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 352 pro, proti, zdržel se zamítnout, 353 pro, proti, zdržel se zamítnout, 354 pro, proti, zdržel se zamítnout, 355 pro, proti, prověříme 355. Hmm, já tady vidím hmm, Milné signály vidím zamítnout dobře. Hm. Takže asi skupiny špatně ukazovaly. 356 hm, hm, pro, proti, držel se přijat. Prověříme 356. Končím hlasování. Přijat. No, těsnou většinou A357, kdo je pro, proti, zdržel se. Prověříme 357 zájem hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis F a kdo je pro, proti, zdržel se prověříme. FA. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis G1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Kompromis G ve dvou částech. První část. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijata. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. Prověříme druhou část zájem hlasování. Končím hlasování. Je Přijata. Kompromis H1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme H1. Zahaj hlasování. Ještě tři hlasy. Teď končím hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis. H kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Dotivá většina. Takže teď se dostáváme ke kompromisu I1. I1. Kdo je pro? Aha, stažen. Ten byl stažen. Všechny tři staženy, takže i1 Či kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnut kompromis I, kdo je pro, proti, zdržel se. Prověříme kompromis I, zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování a je to schváleno. Eh, kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme kompromis je, zahajuji hlasování, končím hlasování, je to schváleno, kompromis eh, K1, ne, K1 Eh, a u mě je to strana 17. Eh, takže vám dám dostatek času, abyste mohli obrátit stránky a jdeme ke kompromisu K1. Našli jste K1? Dobře, K1. Je potřeba několik stran přeskočit, já počkám. K1, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. K2, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme K2, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis K, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme K, zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Je to zamítnuto. Prosím, ukažte ta čísla. Já jsem si myslel, že byla. Takže můžeme to přečíst. 30 proti 29 pro, jeden se stržel. Nevím, proč se to neukazuje na obrazovkách. Když se podíváme nahoru, tak to všichni uvědí, uvidíme. Nahoru do kabin. Chcete se na to ještě podívat? Eh, chcete si udělat fotku? Dobře. Pan Lambert? Eh, k jednacímu řádu. Toto není první kompromis, který byl zamítnut. Všechny kompromisy byly eh, zamítnuty k některým článkům a já se obávám, že nastane situace, eh, kdy, když budeme hlasovat pozměňovací návrh za pozměňovacím návrhem, tak budeme mít naprosto nekonsistentní text. Já tady nehovořím ve prospěch někoho, já si jenom myslím, že hrozí, že nakonec vzejde z toho text, díky kterému budeme vypadat opravdu hloupě. Já si myslím, že toto je taková typická situace, která opravdu eh, může vést ke eh, tedy nejasné situaci. Já si myslím, že vaše varování je seriózní, opodstatněné, takže proto jsem na počátku říkal, že musíme být opatrní a musíme si dát pozor na to, abychom předložili silnou pozici, ale to se nakonec se tedy nestalo a já vidím, že je tady problém eh, mít eh, konsolidovaný text. Paní Ferreira? Já jsem to nechtěla říkat, protože jsem se to zmínila už na počátku, ale chtěla bych podpořit to, co tady teď zaznělo, protože konzistentnost eh, z textu, o kterém se hlasuje tímto způsobem, je asi pravděpodobně nulová, anebo se blíží nule. Já si myslím, že bychom měli pokračovat a souhlasím s těmi kteří říkají, že je to složité s tím, že některé kompromisy padají. Um, v některých případech se vracíme k textu komise a někdy uh, k jednotlivým pozměňovacím návrhům a navzdory tomu, že věci by mohly být uh, lépe připravené, pokud jde o kompromisy, nebo že by to tam mohlo vypadat lépe, tak nás tady tomu navrhuji, abychom pokračovali. Bereme to na vědomí. A já pouze stílím tu obavu, kterou tady zmínil pan Lambert. Bereme to ovšem tedy na vědomí a budeme pokračovat. Musíme hlasovat o článku 488. Kdo je pro? Kdo je proti? 488 kompromiska odpadl. A teď budeme hlasovat o 488. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A teď budeme hlasovat o 490. E, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 492. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 501, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 502, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme 502, zahajuji hlasování. Pořád ještě chybí jeden hlas. Končím hlasování, je to schváleno. Na 497. Kdo je pro? 497. Kdo je pro? Proti? SND jsou pro? Dobře. Takže je to schváleno. Zdrželi se? Schváleno. 503, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 503 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 504, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. identické. 45, kdo je pro, proti, drželi se, ověříme 45. Končím hlasování. Je to schváleno. 11 Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. 12 Kdo je pro? Proti Zdrželi se? Ověříme 512. Zahajuji hlasování. Je to zamítnuto. 511 je zamítnuto, takže hlasujeme o 512. Kdo je tady? Končím hlasování. A je to schváleno. 46 je kompatibilní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Eh, ověříme 46, prosím, ukažte ruce. Eh, stále ještě chybí tři hlasy. Končím hlasování. Je to schváleno. 514, kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověříme 514. Zahajuji hlasování. Ještě jeden hlas. Chybí? Dobře. Odhlasováno, končím hlasování. Je to schváleno.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 Ověříme 522, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. 521, kdo je pro? 521 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 521 ověříme. Zahajuji hlasování. Ještě jeden musí hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 521, 520, identické, zahajuji, eh, tedy kde pro, proti, zdrželi se, schváleno, 526, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme 526. To padá? Ano, máte pravdu. Musíme jít na 528, takže teď 528, kdo je pro? Proti? zdrželi se a je to zamítnuto. 526, eh, kdo je pro? Ne, to je unblock. 526, 227, 228 a 238 unblock. Eh, já to tam mám společně ještě i s 238. Budeme to hlasovat. Dobře, tak budeme hlasovat odděleně, to není problém. 5, 2, 8. Pouze tyto tři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. Schváleno. 238 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 529, kdo je pro, proti, zdrželi se, a zamítnuto. 532, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme 532, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. A teď to padá až po šest osm padá a teď hlasujeme o 533, kdo je pro, proti, zdrželi se. pět set třicet tři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A ty další eh, padají. A teď 5, 3, 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme 538. Zahajuji hlasování. Ještě jeden by měl hlasovat. Končím hlasování. Je to schváleno. 48, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme 48, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. 539, kdo je pro? Proti? zdrželi se. Ověříme 539, mělo by to být eh, schváleno podle toho, jak to vypadá, ale ověříme. Končím hlasování. Schváleno. 540, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 541, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 542 a 543, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 544, kdo je pro, proti, eh, zdrželi se, zamítnuto. 545, pro, proti, zdrželi se. A myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme 545. Ještě chybí dva hlasy. Ještě jeden, končím hlasování. A je to schváleno. 546, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 548, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 549, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 550, kdo je pro, je to identické. 551 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 552 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 553 pro, proti, Zdrželi se? Ověříme. 553. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. 554, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je to zamítnuto. Ověříme 554. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 555, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 556, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 50 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme 50. Kdo je tady? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Kompromis L. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis N. Kdo je pro? Kompromis M. Kdo je pro? proti, drželi se, ověříme kompromis M, zahajuji hlasování, končím hlasování a je to schváleno. Kompromis M. kompromis M. pro, proti, zdrželi se, ověříme kompromis N, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. Eh, pozměňovací návrh 641, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 652 pro, 642, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 643, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 55, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 6. 6, 4, 4, kdo je pro, proti, Ověříme 644, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Pane předsedo, eh, Omlouvám se, ale myslím, že tady došlo k jedné technické chybě k 55. Mohli bychom to, prosím, ještě jednou zopakovat? Ne, my jsme to přece odhlasovali, už je to uzavřené. Já se opravdu omlouvám, ale to je takový princip, že to nebudeme opakovat. 645, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, Myslím, že zamítnuto, ale 645 ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 646, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 56, kdo je pro? Proti? Ověříme 56, zahajuji hlasování. Ještě jeden by měl hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. 647 je kompatibilní, 647 kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 57 kde je pro, proti, zdrželi se. Ověříme 57, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Šestset osm, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 649, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 58, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že je to schváleno. A chcete to ověřit? 58, podle mě je to schváleno. Ještě tři musí hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Padesát devět. Kdo je pro? Proti? Myslím, že je to schváleno, ale ověříme 59, protože je to Eh, identické se skupinou jiných pozměňovacích návrhů. Zahajuji hlasování, končím hlasování a je to schváleno. 654, eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis P, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 670, 670, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 671, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 672, kdo je pro, proti. Věříme 672, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. Jdeme na 673. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pardon, zamítnuto. 674 je identické. 675 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 676, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 677 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 677, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 6, 7, 8, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 61, kdo je pro, proti, zdrželi se a je to schváleno. 62, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 680, kdo je pro, proti, zdrželi se a je to schváleno. 681, kdo je pro, proti, eh, zdrželi se, schváleno. 682, kdo je pro, proti, eh, zdrželi se, ověříme. 682, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 63 e, pro, proti. Ověříme 63, zahajuji hlasování. Ještě dva hlasy chybí. Končím hlasování a je to schváleno. 684 je kompatibilní, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 684 ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 690, kdo je pro, proti, zdrželi se, je to zamítnuto. 691, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 692, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 744, eh, kdo je pro, amblok eh, eh, se 183, kdo je pro, proti, zdrželi se, je to zamítnuto. Nevím, jestli to nechcete náhodou ověřit. Dobře, tak to raději ověříme. Ještě potřebujeme další dva hlasy. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 746, kdo je pro? A pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 65, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 700 47 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se, eh, ověříme 66, zahajuji hlasování. Ještě jeden by měl hlasovat. Končím hlasování. Je to schváleno. 749, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 67, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 750, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme 750, zahajuji hlasování. Je to zamítnuto 68, kdo je pro, proti, Zdrželi se, ověříme 68, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. 751, kdo je pro? To padá, takže 753. 73, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, tedy pardon, zamítnuto, 69 pro, proti, zdrželi se, ověříme 69, zahajuji hlasování. Čím hlasování. Přijato. A 70 bude pro, proti zdržel se. Prověříme 70. Zahajuji hlasování. Ještě zbývají tři. Vote is closed. Is adopted 755